Drazí kolegové, prosím pěkně, posaďte se, protože eh, za chvilku začneme s určitým spožděním, abych neřekl spoždění se spožděním naprosto jistým. Drazí Členové výboru regionu, srdečně vás vítám na druhý den našeho plenárního zasedání. Jak víte, dnes odpoledne budeme pokračovat. Nejprve bych vám rád poděkoval za vaši vynikající práci, kterou jste vykonali včera v mé nepřítomnosti. Děkuji mnohokrát, Marko, za to, jakým způsobem si výborně vedl diskusi, ale ty už máš v tom zkušenosti a to nám umožnilo schválit usnesení týkající se návrhu eh, výboru regionu pro novou legislativu Evropské unie. Rád bych řekl, že má nepřítomnost včera souvisela s velkou událostí, jejíž jsme byli byli spoluorganizátorem společně se Světovou organizací zdraví z eh, Cách, Maastrichtu a Liež a mohu vám říci, že i tato akce byla eh, výbornou událostí a znovu jsem si uvědomil, do jaké míry naše práce přinesla konkrétní výsledky pro občany, mají-li nějaké problémy se zdravím v jiné zemi, než jehož mají občanství. Naše usnesení včerejší bylo velice významným momentem, abychom zaujali jasný postoj vůči Evropské unii Eh, s tímto modrým výtiskem, který jsme schválili eh, v rámci strategické agendy rady. To je dokument, který jste všichni obdrželi. A spolu s usnesením, které bylo včera schváleno, Eh, jsme vyslali, domnívám se, naprosto jasné poselství eh, týkající se budoucnosti Evropy a domnívám se, že budeme mít řadu příležitostí, abychom připomínali náš postoj v následujících dnech, týdnech a měsících. Drazí kolegové, než zahájíme naše práce, dovolte mi, abych využil této příležitosti a velice srdečně poděkoval našemu generálnímu tajemníkovi Jiřímu Kubánkovi. Eh, skutečně mandát Jiřího se blíží ke konci, končí 31. července. A proto dnes máme my všichni příležitost, abychom mu srdečně poděkovali za jeho práci, abychom mu popřáli všechno nejlepší do jeho budoucnosti. Vážený pane generální tajemníku Drahý Jiří, v roce 2014 přijel do výboru regionu, bylo to několik měsíců po začátku našeho mandátního období, které brzy vyprší. Bylo skutečným potěšením moci spolupracovat s vámi, eh, jak pro prvního místo předsedu Markolu, tak pro mne. Během těchto pěti posledních let jsme s vámi, který jste vedl administrativu, společně mm, přispěli k rozvoji našeho výboru, zmodernizovali jsme způsob naší práce a navýšili jsme naše akce a rovněž jsme zvýšili náš dopad na ostatní evropské instituce. Váš příspěvek k evropské integraci se tahle jako červená niť během celé vaší kariéry, jak v sídle Evropské komise, tak na radě. Eh, vaše osobní životní dráha byla charakterizována rozdělením eh, hlubokým mezi východem a západem a vám se podařilo využít těchto zažitých zkušeností člověka, který se narodil v Československu, eh, který vyrůstal v západním Německu a stal jste se opravdovým průkopníkem kooperace, spolupráce a budeme mít spolu ještě příležitost o o tom hovořit. Můžete být hrdý na to, že jste byl součástí tohoto eh, projektu a jsem si naprosto jist, že budete pokračovat ve vaší angažované práci, i když to bude třeba jinou formou než dnes eh, velice vám přejeme, abyste si užíval důchodu v plném zdraví a abyste se mohl věnovat i vašim budoucím projektům a jako upomínku naší spolupráci vás moc prosím, abyste přijal ve jménu všech našich členů tady ten malý dáreček. Není obrovský, ale je těžký. A je velmi signifikantní, protože je to kniha, která popisuje fotografickou výstavu, eh, která byla organizována všemi příhraničními oblastmi, které hraničí se zeměmi mimo Evropskou unii. Drahý Jiří, než vám dám slovo, dovolte, abych vám ještě jednou srdečně poděkoval a popřál vám všechno nejlepší. Oui, euh, drahý pane předsedo, drahý Karl Heinzi, drazí členové výboru, drazí kolegové našich instituce. Ano, jsem opravdu dojat tím, co jste řekl a chci vám velice poděkovat za vaše povzbudivá slova. Bylo skutečným potěšením s vámi spolupracovat, bylo to privilegiem pro mne, vy jste to řekl. E, je to logický vývoj i mého soukromého i profesního života, protože, jak jste právě připomněl, já jsem se vždycky snažil mm, spojovat svět. A Skutečně to bylo také důvodem, proč jsem přišel. Jsem eh, jak jsem se snažil vyjádřit ve svém úvodním projevu. Připomněl jsem tenkrát tu skutečnost, že osobnost, která pracovala v tomto příhraničním kontextu spolu s vámi, stejně tak jako v tom eh, té trojuhelníku spolupráce Rakouska, Bavorska a eh, České republiky mě povzbudila v tom, abych pokračoval v této cestě. A v tomto kontextu mi nezbývá nic jiného, než pokračovat eh, v této skutečnosti, v těchto aktivitách i mimo svou aktuální funkci. Dovolte prosím, abych uvedl tři body, eh, o které se s vámi podělím a budu pokračovat v angličtině. Eh, dovolíte-li mi, mm, rád bych poznamenal tři body, eh, které označují to, čeho jsme dosáhli díky vašemu vedení, pane předsedo, díky vedení politických skupin, díky jednotlivým členům a díky Motivace všech našich zaměstnanců. Domnívám se, že jedním ze zásadních ús jedno ze zásadních úsilí bylo podpořit vás, členy ve vaší práci, neboť vy máte jedinečnou pozici. Vy jste místně a regionální zvolení, protože jste dostali důvěru vašich občanů. A tato motivace nese vlastně dvě charakteristiky. Na jedné straně eh, ono skutečně, že společně s kolegy z jiných institucí evropských se snažíme poskytovat lepší služby. Doufám, že si uvědomujete eh, ten dobrý dopad eh, one-stop shopu, který jsme zřídili, čili jedné společné přepážky, kde se vyřizuje všechno. A také bych rád zdůraznil, že jsme se snažili Eh, um, zlepšit operativní podporu pro vás. Jistě si vzpomenete, že před čtyřmi roky jsme změnili strukturu, která umožnila také eh, daleko silnější spolupráci s vašimi experty a tím se zemnožila vlastně ta odborná základna, zlepšila. A domnívám se, že je důležité vás podporovat eh, tím, že budeme vysvětlovat, jak váš jedinečný potenciál, který v sobě nesete vůči eh, zástupcům z jiných institucí, když se jedná o komunikaci mezi Radou, Komisí a Evropským parlamentem a vy to víte, protože jste byli součástí tohoto procesu. Skutečně jsme vytvářeli společně synergické efekty napříč Evropou tím, že jsme vám umožnili využít váš potenciál ještě daleko více i pro, eh, v rámci spolupráce s dalšími institucemi. A to je proces, eh, jsme stále ještě na půli cesty, ale myslím si, že bychom v tomto směru měli pokračovat eh, tím, že také se budeme dívat na potenciál naší meziinstitucionální komunikace a mm, na základě také příslušných nástrojů pro komunikaci po evropských volbách. A teď dovolte, abych poděkoval nejenom vám, pane předsedo, vám, členům, vám, zástupcům jednotlivých politických skupin, ale zejména také našim zaměstnancům. Já jsem mm, tady viděl neuvěřitelnou úroveň motivace. Naši kolegové a to mohu skutečně stvrdit, mohu vás o tom ujistit, jsou velice motivováni, samostatní, viděl jsem to jak na mezinárodní, tak národní úrovni, spolupracoval jsem rovněž na radě, takže se domnívám, že mám poměrně velkou možnost srovnávat. Všude pracují motivovaní lidé, ale domnívám se, že tady v naší instituci máme skutečně vysoce motivované zaměstnance, vysoce motivovaný tým, což dosvědčuje také ta skutečnost, že poprvé v životě eh, jsme statisticky dosáhli velké úrovně mm, spokojenosti a máme také statistické údaje, eh, kteří eh, mm, pracují pro vás, členové tak pro vás, pane předsedo, skutečně mají vysokou motivaci. Je třeba, abychom i dále vypracovávali synergii mezi politickou úrovní a zaměstnanci. Já bych rád využil příležitosti, abych poděkoval specificky našemu týmu, našim zaměstnancům za jejich podporu takovým efektivním způsobem. A jako třetí bod, dovolte, abych eh, učinil určitý výhled. Vy jste to řekl na začátku ve vašem úvodu, pane předsedu. Zdůraznil jste vlastně eh, můj osobní život, který vlastně vysvětluje, proč a jak pracuji pro instituce. Po roce 1968, po invazi, eh, po Eh, invazi, která existovala do Československa a která vlastně charakterizovala období železné opony 70. a 80. léta. Mohu vám říci, eh, a to už jsem řekla na začátku vlastně, že to byly regionální a lokální politici, kteří navzdory této železné oponě Eh, dělali velice významné věci a zasloužili se například o spolupráci v Československa a Německa. Například spolupráce mezi Karlovou univerzitou a univerzitou v Pasově existovala celá řada příhraniční spolupráce v regionálním rámci. A to je něco, eh, co mě ohromovalo a velice dobře si uvědomuji, pane předsedo, že vy činíte obdobnou práci na nejrůznějších úrovních. A to je něco, co mě motivuje i do budoucna budoucna. Domnívám se, že alespoň pro mě jsou tady dvě poselství, která si sebou odnáším. Je to skutečnost, že výbor regionu, alespoň tak, jak ho vnímám já, je více zapotřebí než kdy jindy. Více zapotřebí než kdy jindy, protože vytváří most v situaci mezi volnou Evropskou unii najednou tady máme mraky, které se začínají objevovat a které začínají ohrožovat toto prostředí. Vy to všichni víte, týká se to Brexitu, týká se to solidarity mezi členskými státy, eh, mezi eh, zvýhodněnými a nezvýhodněnými regiony a je to také o demokratických hodnotách naší společnosti. Domnívám se, že bude na vás více než kdy jindy. A v tomto ohledu pan místopředseda Ettinger s námi vedl diskusi a řekl něco, co já plně podepisuji. Kolegové, musíte se připravit na obhajobu našich demokratických hodnot, eh, které bude zapotřebí obhajovat více než kdy jindy. To skutečně podepisuji, protože eh, na obzoru není jenom slunce. A musíme tedy um, bojovat proti těmto mrakům, proti tomuto pozadí a proto výbor regionů musí být páteř solidarity, demokratických hodnot a blízkosti k občanům, protože toto všechno je důležitější než kdy jindy. Takže říkám, naschledanou. Chci vám ještě jednou poděkovat opouštím Brusel a opouštím tuto funkci, ale to neznamená, že bych přestal pracovat v tomto směru pro tyto hodnoty. To zůstává, jak už jste vy řekl, pane předsedo, v mé DNA. Jsem byl skutečně nesmírně šťastný, že jsem s vámi mohl pracovat a celou řadu Eh, toho prostředí, toho ducha, v čem jsem pracoval, si odvezu zpátky do České republiky a budu pokračovat na práci v tomto kontextu. Děkuji mnohokrát. Merci beaucoup, eh, Ještě jednou děkujeme, vážený koleko, milý Jiří, děkujeme za tento proslov, nejenom pokud jde o vaše soukromé zkušenosti, ale zároveň i ten pohled do budoucna. A samozřejmě, že nám to pomůže trošku v takových těch hlavních směrech do budoucna v našich aktivitách. Ještě jednou děkujeme a přejeme všechno dobré ve všech osobních projektech v následujícím období. No a nyní se dostáváme, milí kolegové, milé kolegyně, k našemu dnešnímu pořadu jednání. A nejprve teda to budou záležitosti, které se týkají dopadu na práce našeho výboru. Jednak je to kvalita naší práce v jednotlivých výborech, podpora administrativního charakteru, která nám umožnila vytvořit eh, strategické plánování, zacílení, zároveň kvalitnější spolupráce s jinými institucemi a zároveň je to dopad, který je čím dál tím jasnější v některých strategických oblastech programu celé Evropské unie. Dokument, který máte k dispozici, představuje jednotlivé podrobnosti v tomto ohledu a já bych se rád zeptal, zda bude chtít někdo vystoupit Zatím máme dva přihlášené do diskuse. Nikola Droboslavič je prvním. Odbor Regia. Děkuji, děkuji za slovo, milí kolegové, milé kolegyně, pokud jde o náš výbor, pokud jde o stanovisko k finančním záležitostem po roce 2020. Tento dokument byl přijatý velkou většinou na konci loňského roku. Šlo o záležitosti v oblasti koheze, která nás čeká v tomto období, pokud jde o finanční prostředky, redukování v této oblasti dopadu jednotlivých stanovisek. My jsme byli proti škrtům této oblasti, pokud jde o jednotlivá pravidla N plus 2, N plus 1, pokud jde o rozvoj venkova a tak dále. Evropský parlament zároveň schválil zprávu ohledně víceletého finančního rámce pro toto období a my musíme říci, že výsledky této zprávy právě jdou tímto směrem. V březnu letošního roku jsme v Dubrovníku organizovali specifický seminář Koteru, který se zabýval touto problematikou a tento seminář byl propojen i s konferenci na vysoké úrovni našich kolegů z mm, Ministerstva pro soudržnost eh, Chorvatské republiky na radě a zároveň na parlamentu je nyní, aby reagovali na tyto výstupy. My samozřejmě máme pouze omezený vliv, omezený dopad, ale měli bychom a chceme vyslat velice jasný signál, protože Soudržnost představuje jednu ze základních politik. Politika soudržnosti by měla být jádrem naší aktivity a zároveň by měla mít všechny hodnoty, které máme do dnešního dne. Děkujeme a nyní je to René Denier. Děkuji za slovo. Jestli dovolíte, pane předsedo, já zastupuji pana zpravodaje Michala Rajsemana, který s námi dneska nemůže být. Dámy a pánové, já si myslím, že je dobré, že vedeme tuto rozpravu ohledně zprávy o dopadu stanovisek výboru regionu, především pokud jde o budoucnost politiky soudržnosti v této zprávě je jasné, že máme eh, eh, že máme značný dopad, pokud jde o rozhodnutí Evropského parlamentu v oblasti fondu soudržnosti. Máme zde politiky v oblasti soudržnosti pro všechny regiony, silnou regionální dimenzi v ERDF, eh, fondu, zároveň je zde silná klimatická dimenze, kterou prosazujeme. Všem to neznamená, že by už vše bylo dokončeno, uděláno, protože je ještě mnoho sporných bodů, například ehm, bychom neměli souhlasit Eh, s tím, že rada chce dimenzi v oblasti klimatu trošku zvolnit, snížit to pod 25%, nebo to, že by komponent 5 byl, měl být součástí mm, PO2. To znamená, že je zde ještě mnoho prostoru pro další aktivity výboru regionu, abychom přišli ještě s aktivnějšími doporučeními v jednotlivých politikách a pokračovali v naší dosavadní práci. A ještě jednou vám děkuji. Kristof Klerjo je dalším přihlášeným do diskuze. Ano, děkuji za slovo, pane předsedající, milí kolegové. Pokud jde o mé předřečníky, já bych pouze chtěl ještě mm, říct si následující. Ano, samozřejmě, že v následujícím měsíci uvidíme dopad této naší zprávy. Mnoho věcí zatím ještě nebylo dokončeno, jak víme, těchto aktivit. Evropský parlament ještě neodhlasoval tento text, jednak je to implementace, legislativa, která bude následovat, politika soudržnosti, rozpočtové záležitosti, všechny tyto jednotlivosti zatím ještě nebyly implementovány, čili ta nejdůležitější práce nám ještě pořád čeká, pokud je o naši kapacitu v oblasti dopadu finalizace a mm, celého toho textu našich aktivit, zpravodajové, legislativní zpravodajové se budou zabývat i těmi velkými obálkami finančního charakteru. Samozřejmě doufám, že bude mít i stáleho zpravodaje, tak jak tomu bylo i v minulosti, abychom bojovali za všechny tyto naše cíle a měli dopad na rozhodnutí Evropského parlamentu v jednotlivých výborech, v tránu, v jiných výborech Evropského parlamentu, tak abychom skutečně dosáhli konkrétních implementačních eh, dopadů této zprávy. Zatím se nepřihlásil nikdo jiný do diskuse, říká pan předsedající, takže Děkuji všem, kteří se zapojili do diskuze k tomuto bodu. Ano, je to dokument, který skutečně velice dobře popisuje naši aktivit, naše aktivity, naše práce a zároveň je to taková naděje toho, že to není pouze nějaké stanovisko, které se vyhodí do koše, které připravíme, ale je to má skutečně dopad a že nás čeká ještě hodně práce a v tomto ohledu bych rád zdůraznil právě tu dimenzi následné práce těchto stanovisek do budoucna. Toto je věc, kterou bychom mohli ještě prohloubit, zlepšit, Eh, zkvalitnit. Jako všichni my trošku podléháme takové té falešné představě toho, že ta zásadní práce představuje přípravnou fázi projektu. Ano, to je pravda, ovšem ta, ta zásadní práce přichází až poté, protože musíme prosadit následky, bojovat za ně. Je to dokument, který stojí za to si přečíst a myslím si, že analyzuje i velice dobré směry do budoucna. A nyní je to přeshraniční rozměr snižování rizika katastrof, který nám představí zpravodaj Roberto Chiambetti. Prosím. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Vážený pane zpravodaji, dávám vám slovo. Buongiorno a tutti. Dobrý den, dámy a pánové. Přírodní katastrofy neznají hranic. A proto je zásadní spolupráce mezi sousedícími regiony, abychom zajistili co nejvyšší míru sdílení preventivních aktivit. Je potřeba koordinovat eh, činnosti v rámci reakce na katastrofy, je potřeba věnovat více pozornosti prevenci a eh, kompenzaci rizik. V rámci tohoto managementu rizik je potřeba vypracovávat scénáře pro přeshraniční spolupráci a komunikovat je na obou stranách hranic za účelem působit preventivně a v případě katastrofy rychle reagovat. Je potřeba eliminovat překážky pro přeshraniční spolupráci. Mezi jinými eh, je potřeba podporovat různé eh, regulace a iniciativy, které umožní takovouto spolupráci. Všechny regiony musí spolupracovat. Role místních a regionálních orgánů eh, musí být daleko více rozhodující v rámci těchto reaktivních prací protože rozdíly mezi legislativou jednotlivých států často vedou k tomu, že se aktivita v oblasti spolupráce komplikuje eh, co se týče reakce na nějakou katastrofu nebo v nouzové situaci. Orgány OSN pro prevenci rizik a pro přírodní katastrofy se už snaží do tohoto stanoviska vložit i určitý aspekt eh, kampaně OSN za účelem eh, zvýšení odolnosti měst, zvýšení odolnosti našich regionů, eh, co se týká přírodních katastrof. Je potřeba zajistit přeshraniční kontinuitu, která zohlední rizikové scénáře, které jednotlivé národy vypracuje. Je potřeba vyhodnotit rizika, je potřeba provést viditelná opatření a vytvořit přeshraniční prostředí takové, které bude umožňovat sledování, monitorování a reagování na rizika. Je potřeba zapojit i vědce, abychom připravili lepší definici rizikové situace, aby byla praktičtější. Je potřeba vytvořit celou typologii a specializaci jednotlivých situací, ke kterým může dojít když dojde k nějaké katastrofě, ať už ve vnitrostátním nebo přeshraničním kontextu. Je potřeba vytvořit databanky jednotlivých profilů v tom smyslu, jaké máme k dispozici prostředky, jaké máme k dispozici materiály, kolik je dobrovolníků, kolik je hasičů, kolik je zdravotníků, kolik jich může reagovat a jak rychle při nějaké katastrofě. Je potřeba zajistit potřebné školení pro mladé lidi i pro všechny ostatní, abychom podporovali ty schopnosti, které jaksi budou založeny na zkušenostech, eh, boje s takovýmito riziky. Je potřeba lépe využít Evropské sbory solidarity. To je možnost, která je jen velice málo známá, ale která může našim mladým lidem nabídnout možnost vzdělávat se, formovat se do budoucích evropských občanů v rámci těchto dobrovolnických sborů které mohou pomáhat i v případě přírodních katastrof. Je také potřeba vzdělávat místní administrátory. Není to vždy tak, že místní e, úředníci vědí, jaké jsou přesně jejich povinnosti a za co jsou odpovědní. Je potřeba je připravit i na eventuální situaci řešení nějaké katastrofy. Je potřeba zapojit tedy místní prostředky, zapojit dobrovolníky a znát rizika, která existují v jednotlivých regionech je potřeba urychlit reakční dobu nebo zkrátit reakční dobu eh, jednotlivých slo- záchranných složeb. Je potřeba eh, všem dát na vědomí eh, různé ty zkratky, různé ty pojmy, které budou používatelné v, použitelné v celé Evropě a umožní rychle rozpoznat, o jaký druh rizika se jedná. Je potřeba také zajistit dostatečný sbor odborných pracovníků, takzvaných risk manažerů, kteří budou moci místním orgánům pomáhat při vyhodnocování situace, protože v nouzové situaci je často potřeba reagovat velice rychle. Já bych chtěl poděkovat komisi NAT za e, pomoc při e, vypracovávání tohoto stanoviska. Děkuji Děkuji kolegům v, v skupině ECR. A děkuji také kolegům z komise, zejména DG Eco, za skvělou spolupráci. A děkuji také za spolupráci příslušným orgánům OSN pro prevenci a plánování činnosti pro případ přírodních katastrof. Co se týká pozměňovacích návrhů, několik jich tady máme. Eh, pochází zejména z nejvzdálenějších regionů. A já jsem eh, navrhl eh, jaksi určité pozměňovací návrhy zpravodaje, které jsou koherentnější než eh, původní text. A pak je tady návrh číslo 6 a potom jeho rozšíření od kolegy Katáňo, kdy chceme jaksi ten Eh, konkrétní článek eh, více přiblížit textu, který máme před sebou. Děkuji všem kolegům za spolupráci a těším se na hlasování. Merci beaucoup. Le... Děkujeme. No a nyní zahajuji rozpravu. Nejprve se přihlásil kolega Perini, prosím. Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedající. Nejprve bych rád poděkoval našemu zpravodaji, zpravodajům za toto stanovisko, které popisuje skutečné problémy. Já pocházím ze Slovenska, nedaleko Dunajského regionu. Dunaj představuje obrovskou sílu a společně s jinými řekami bohužel zaplavuje naše regiony. Já jsem místo předsedou celého regionu a proto vím, jak je problematické pro techniky, mm, zdravotnické pracovníky, záchranné složky, obrané složky pracovat v těchto podmínkách. Já proto jsem si jistý, že je velice důležité pomáhat si vzájemně. My jsme pomáhali například i u nás centrální vládě, ostatním zemím v regionu. Bohužel pomoc často přichází později rychleji, než by to podmínky vyžadovaly a lidé potřebovali. Proto podporuji tento dokument, který zúrazňuje přeshraniční spolupráci v oblasti civilní obrany a zároveň podporuje decentralizovaná rozhodnutí právě v období takových přírodních katastrof, což je velice zásadní doufám, že i díky tomuto stanovisku v Evropské unii nejenom zboží a pracovní síla, ale i ostatní aspekty budou mít volný pohyb v přehraničním eh, prostředí v případě přírodní katastrof, především v Schengenu, ale zároveň, že i požárníci, lékaři budou mít mnohem snažší pole působnosti, protože skutečně toto stanovisko je zásadní a popisuje zásadní problémy, který je pan Jakobs. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych podtrhnout význam tohoto stanoviska. Eh, vnímám ho i z hlediska přímých zkušeností. Eh, jsem z příhraničního regionu na severu Itálie Tam eh, v minulosti vstoupila německá rakouská armáda bez ohledu na tehdy platné mezinárodní dohody eh, a pomáhala při likvidování následků zemětřesení, což byla skvělá pomoc. Je potřeba eh, řešit katastrofy přímo v terénu a tím pádem je potřeba stanovit si odpovědnost. V první linii jsou místní orgány. Ty se musí chovat tak, jak je zapotřebí, aby začali pomáhat. Nejde, nesmí jít pouze o spontánní solidaritu. Musí to být organizované, musí to mít nějaký, musíme mít nějaký nouzový plán pro případ takovéto katastrofy. Musíme postupovat profesionálně zkrátka. Musíme mít přesná pravidla a všichni je musí znát, všichni musí vědět, co mají dělat, jinak to nepůjde. Ale to nestačí. Řekl bych, že je také velice důležité na evropském úrovni stanovit si úkoly v tom smyslu, a to je téma, které je podtrhováno i v stanovisku kolega Čambetyho, je potřeba vytvořit si určitou rezilienci. Je potřeba zaměřit se na prevenci, což eh, samozřejmě nestačí samo o sobě, protože pokud dojde k nějakému vážnému přírodnímu úkazu, tak to jsou vždy události, které mají také eh, politický rozměr, že ano? Eh, a projevuje se to zároveň geograficky. Takže toto stanovisko je velice důležité. Doufejme, že stimuluje evropskou politiku v této oblasti a já se těším na další spolupráci na toto téma. Děkuji. Jacques Plán je dalším kolegou, který se přihlásil. Děkuji, pane předsedající. Já bych rád poděkoval panu zpravodaji. A já bych řekl, že samozřejmě v této oblasti máme obrovské odpovědnosti v těchto pohraničních regionech. A samozřejmě ta otázka mobilizace v oblasti boje proti přírodním katastrofám je zásadní. Jsou zde požáry, například já jsem to zažil v Pirenejích mezi Odkosian, eh, katalánském, eh, od oxitánském, tam jsme právě zažili tyto problémy a viděli jsme, jak partnerství v těchto oblastech, prevence, jak je zásadní řešení těchto naléhavých problémů. A dneska skutečně je to záležitost, která představuje určitou kapacitu mobilizačního charakteru, ale zároveň dobrovolnictví u nás ve Francii, v mnoha našich departamentech, jsou to právě požárníci, dobrovolníci, kteří představují zásadní, představují zásadní část profesionálního sboru současné době ale je zde veliké riziko, pokud jde o aplikaci směrnice, která by chtěla transformovat tuto dobrovolnickou um, aktivitu mm, na statut zaměstnanců, což by podle mě velice spochybnilo a um, určitým způsobem ohrozilo celou tuto situaci. Každá země by měla mít možnost eh, svých charakteristik, svých typických určitých mm, aktivit a jejich prosazování protože pokud jde nejenom o ty mladé, o kterých jsme hovořili a různé mm, sbory solidarity, ale právě i v této oblasti na to možnost mm, mobilizace kapacity dobrovolnického charakteru. Právě proto vítám tuto zprávu. Donato Toma je dalším řečníkem. Děkuji, pane předsedo. Já jsem občanem malého regionu, který trpí často eh, přírodními katastrofami, ať už to jsou zemětřesení nebo požáry. Eh, naštěstí máme vždy dost času se zorganizovat a naštěstí jsme u Jaderského moře. Máme partnerství s balgánskými regiony a eh, toto téma je velice blízké tomu způsobu, jak pracujeme my. E, mám k tomu celou řadu poznámek. E, za prvé bych chtěl vyslovit dík panu Čambetimu, protože e, toto, vypracování tohoto stanovisko bylo, by bylo hodně vyčerpávající. Je potřeba reagovat operativně, je potřeba zajistit jistotu těch pravidel pro přeshraniční případy. Je potřeba jasně stanovit, kdo co bude dělat a jak. Sdílím přístup, eh, který se snaží eliminovat překážky mezi přeshraničními regiony. Chtěl bych ještě jednou z celého srdce poděkovat za toto stanovisko. Merci beaucoup. Děkujeme, říká pan předsedající. Já již nevidím eh, žádné další přihlášené do diskuse, proto dám slovo zpravodaji. A já vám děkuji. To, co mne obohatilo během přípravy tohoto stanoviska, je to, že jsem zjistil, poznal a viděl tu úroveň excelence, jakou máme v Evropské unii. Říkal to kolega Jákob mezi, například spolupráce mezi Friuli a Slovinskem. To je spolupráce v skutku příkladná, tu je třeba replikovat. Máme různé zóny, kde už se spolupracuje perfektním způsobem, ale máme také mnoho jiných zón, kde vůbec nevědí, co se děje a jak, třeba jen několik kilometrů od, od, od města. Takže je potřeba i těmto regionům dát příležitost spolupracovat. Chtěl bych říci, že e, v tomto stanovisku nepokládáme žádné rovnítko mezi profesionály a dobrovolnými e, složkami pomoci. Chceme pouze mít možnost využít dobrovolnické pracovníky během e, katastrof a po nich, protože jejich příspěvek je ohromující. Kdybychom dobrovolníky neměli, byla by celá řada věcí daleko, daleko horší. Takže nesmíme vytvářet dobrovolníkům žádné problémy, nesmíme jim házet klacky pod nohy. Musíme zajistit školení, musíme zajistit společná cvičení s různými jinými eh, jaksi složkami, ale i přeshraničně, abychom zajistili efektivní reakci na rizika. Samozřejmě dobrovolníci mají úplně jiný status eh, během tě, eh, té reakce eh, na katastrofy. Konec konců, když se nic neděje, tak nejsou v pohotovosti, řekněme. Takže prosím pěkně, v tomto stanovisku se nesnažíme nějak do jednoho pytle házet odborníky nebo profesionály a dobrovolníky, kteří ty profesionály zásadním způsobem podporují při řešení přírodních katastrof. Ještě jednou díky všem.

je původní návrh 3, ale zároveň zde máme ústní kompromisní návrh, který vidíte zde nad námi rovněž obrazen. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Čtyřka, kdo je pro? Proti? Přijato. Pětka, pana zpravodaje, který nahrazuje původní pětku. Proti? Přijato. Šestka. Pro? Proti? Přijato. Sedmička. Pro? Proti? Přijato. Osmička. Pro? Proti? Přijato. Devítka. Pro? Proti? Přijato. Desítka pro. Proti. Přijato. Jedenáctka pro. Proti. Přijato. A nyní závěrečné hlasování. Kdo je pro toto stanovisko? Kdo je proti tomuto stanovisku? Zdrželi se? schválen jednomyslně a tím pádem blahopřejeme panu zpravodaji. Nous en venons maintenant. A nyní Přicházíme ke stanovisku týkající se nového evropského programu pro urychlení rozvoje námořních odvětví a mm, e, rád bych vyzval našeho zpravodaje Kristof Koršo, aby se připojil a nechám moderování schůze Marko Markolevo, protože já chci přivítat pana komisaře. Uvidíme se za chvilku. um, ladies and gentlemen. Ano, takže dámy a pánové, pojďme pokračovat v našem programu. Vidím, že náš pan zpravodaj Kristof Kleržo už je zde a je připraven nás uvést do tohoto stanoviska. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, drazí kolegové. Především mi dovolte, abych poděkoval všem členům výboru regiony, kteří eh, předkládali pozměňovací návrhy, obohatili tak naše stanovisko. Chci také poděkovat svým ex expertům a spolupracovníkům. Drazí kolegové, před něko- za několik měsíců bude ustavena nová komise je třeba, abychom se snažili také ovlivnit eh, práci budoucí komise a proto máme před sebou velkou práci, eh, protože eh, zatím ještě nebyla schválena strategie pro námořní dopravu radou a bude testem, jakým způsobem komise bude ochotna moře a námořní dopravu dát do mm, učení z nich prioritu. A a e, osvědčí a my musíme přesvědčit komisi, že je třeba vytvořit novou průmyslovou politiku a je-li tomu tak, je třeba dát také námořnímu průmyslu novou cestu, také operativní programy do roku 2030. Nová průmyslová politika, to jsme viděli včera s Madame Vedžu, Eh, už nechceme jenom slyšet, že komise nám bude říkat, používejte pro váš sektor stávající nástroje a přejete-li si něco specifického, tak prokažte, že je to neodmyslitelné. Budeme-li sledovat, mm, eh, prostě budeme pokračovat v těchto odůvodněních, eh, tak prostě budeme pokračovat v tom, co už bylo zahájeno a sice, že přispějeme k tomu, že určitá průmyslová po odvětví budou zanikat. Ne, je třeba mít nové finanční nástroje pro námořní politiku. Je třeba, aby si Evropané uvědomili, že je nezbytné, abychom dále rozvíjeli naši politiku obchodu, průmyslu, abychom chránili naše pracovní příležitosti a zůstali ve vedoucí pozici ve světě. Bude to test naší kapacity, jak mobilizovat námořní průmysl na ochranu životního prostředí, ochranu klimatu právě pro prostřednictvím obnovitelných energií, recyklace odpadu a vyklízení plastu z oceánu. Náš námořní průmysl podpoří také eh, vytváření pracovních příležitostí pro mladé lidi. Eh, vytvoří pracovní příležitosti nejenom na moři, ale také v pobřežních oblastech. Tyto regiony jsou velice bohaté na ekosystémy, jsou kompetentní pro pozbuzení a urychlení námořního průmyslu a proto chceme vytvářet European CITEC, tak eh, to znamená sítě, eh, které pomohou ještě více zintenzivnit meziregionální spolupráci. Drazí kolegové, někteří mohou být překvapeni počtem pozměňovacích návrhů, které jsem předkládal i já osobně, ale bylo to nezbytné, eh, protože se tam odráží názor všech účastníků této debaty, eh, protože uvědomte si, že my jsme uzavřeli diskusi na výboru nad před čtyřmi měsíci, ale v této době eh, byla předkládána řada pozměňovacích pozměňovacích návrhů, které zdůrazňuje také nezbytnost pokračování v tradičním rybolovu. Já sdílím tento názor, zejména když se hovoří o modré bioekonomice či modrém biohospodářství, tak tento sektor bude ještě významnější pro zítra, ještě více, než jaký význam má dnes. Pozměňovací návrhy také zdůrazňují nezbytnost specifického přístupu k námořnímu průmyslu a k podpoře na eh, nejvzdálenějších oblastí. To jsou velice významné návrhy. Drazí kolegové, eh, očekávám eh, vaše připomínky a hlasování s velkou důvěrou a moci přeji, aby se nám podařilo společně uskutečňovat to, co je zakotveno v tomto stanovisku, eh, protože námořní průmysl se objevuje v celé řadě politik napříč Evropou a my chceme, pomoci pobřežním regionům v našich zemích. Děkuji vám za vaši pozornost. Right, uh, thank you, thank you. A děkujeme za úvod. Chce někdo vystoupit? Prosím, tam vzadu. Máte slovo. Pane předsedo, Rád bych vystoupil k návrhu 16. Švédská delegace bude proti tomuto návrhu, protože když se e, poukazuje na některé konkrétní regiony, tak se nutně přehlíží jiné regiony. Řekl bych, že podobný problém budou mít polští kolegové, finští kolegové a kolegové z pobaltských států, protože ty zcela přehlížíte. Je to oblast Balckého moře, která potřebuje velice specifický přístup a já bych pouze chtěl říci, že budeme hlasovat proti, protože přehlížíte něco, co je pro nás velice důležité a to je ta specifičnost prostředí Balckého moře. Děkujeme. Vy jste hovořil o čísle 16, je to tak? Protože to je návrh, který byl stažen a vyjednává se to znovu. Takže není potřeba hlasovat proti. Jinými slovy, to, co jste řekl o Švédsku, Finsku a těch ostatních, to jsme zohlednili, ten návrh tam vůbec nebude. Fajn, ještě jiné, ještě nějaké další žádosti o slovo? Pokud ne, tak hlasujeme, začneme číslem 1, respektive to je návrh zpravodaje 1R. Kdo je pro? Hlasujte. Děkuji, kdo je proti? Většina je pro, takže schváleno. Eh, návrh jedna tím pádem odpadá. Pak eh, návrh na blokové hlasování dvojka, trojka. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Nikdo, takže schváleno. Číslo čtyři. Zpravoda je pro. Respektive to je jeho návrh. Eh, kdo je pro? Proti? Nikdo, takže schváleno. Číslo pět. Zpravoda je proti. Kdo je pro? Děkuji proti. Děkuji, většina je proti, takže zamítnuto. Blokové hlasování 6, 7, 8, 9. Kdo je pro? Děkuji proti. Nikdo, takže schválený všechny čtyři návrhy číslo 10. Kdo je pro? Hlasujte. Děkuji proti. Aha, většina je pro, takže schváleno návrh 11R zpravodaje. Kdo je pro? A pan zpravodaj se hlásí. Chce něco vysvětlit, prosím. Ano, chtěl jsem jenom zdůraznit, že tady to zdůrazňuje přístup k obchodu mezinárodnímu. My jsme dospěli k dohodě pozměňovacím návrhem pana Emanuela Gálera, eh, kde je třeba chránit Evropu před nekalou soutěží, ale zároveň vést multilaterální jednání a dohody o volném obchodu tam, kde je to užitečné a efektivní. Naši řečtí přátelé navrhli pozměňovací návrh týkající se silné liberalizace námořní finančních služeb, ale to bylo v rozporu s tou rovnováhou, kterou jsme našli na komisi MAT. Já tedy navrhuji, abychom to rozšířili nejenom na průmysl, ale také na námořní služby, ale přece jenom také o zachování té rovnováhy, kterou jsme nalezli na komisi. Okay, thank you for the Aha, děkujeme za vysvětlení. Takže jedenáctka R pokrývá návrh 11, 12 a 13. Pokud bude přijata, tyto odpadnou. Kdo je pro číslo 11R? Děkuji, proti. A takže to musíme elektronicky zkontrolovat, prosím pěkně. Can we close the vote? Tak, uzavíráme hlasování. Okay, now we can close. The majority. Takže většina je pro, takže je to schváleno. Jinými slovy, 11, 12 a 13 odpadají. Navrhuji blokové hlasování 14, 15. Kdo je pro? Děkuji, proti? Takže nikdo, takže to je schváleno. Jdeme na návrh 16, ten je tedy stažen, takže to nemusíme řešit. Dále číslo 17, kdo je pro? Proti? Nikdo, tedy schváleno. Číslo 18, pro? Proti? 19R to je zpravodajův návrh, který pokrývá devatenáctku. Kdo je pro číslo 19R? Proti? Takže schváleno. Devatenáctka odpadá. Číslo 20. Pro? Proti? Je schváleno. 21. Kdo je pro? Proti? Hm, většina je pro. Takže jdeme na 22. R. Spravodajův návrh, kdo je pro 22 R. Proti. Takže je schváleno, 22 odpadá. Číslo 23. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Proti. Většina je proti, takže zamítnuto. Teď navrhuji blokové hlasování od 24 do 31. Takže hlasování k tomu všemu. Kdo je pro? Proti? Nikdo, takže to je všechno schváleno. 32. Kdo je pro? Děkuji, proti. Tak, schváleno. Na spra- návrh zpravodaje 33R pokrývá 33, 34. Kdo je pro? Děkuji, proti? Hmm, většina je pro, takže to je schváleno. 33, 34 odpadají. Návrh 35. Pro? Děkuji, proti? Nikdo, takže schváleno. Opět blokové hlasování od 36 do 42. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Takže to je všechno schváleno. Jdeme na návrh zpravodaje 43R. Kdo je pro? Děkuji, proti? Nikdo, takže schváleno. 43 odpadá. Návrh 44R. Zpravodaje. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Nikdo, takže schváleno. 44, 45 odpadají. Návrh zpravodaje 46R. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Nikdo, takže schváleno. 46 a 47 tím odpadají. A to je všechno. Všechno jsme odhlasovali a teď tedy závěrečné hlasování o celém stanovisku. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Jeden. Zdrželi se? Jeden, dva. Takže velkou většinou je to stanovisko přijato. Blahopřejeme panu zpravodaji. Right, let's take... Tak, jdeme na další stanovisko. Víceúrovňová zpráva a meziodvětová spolupráce v zájmu odstranění energetické chudoby. Velice eh, rád zde vítám eh, Katu Tut. Prosím, okomentujte nám stanovisko. Děkuji vám. Budu se snažit dodržet čas. Hodně hovoříme o energetické transformaci, ale málo hovoříme o tom, kdo ji zaplatí. Máme více než 50 milionů Evropanů, kteří mají každou zimu velké problémy se zaplacením e, účtů a vytápěním domů. Máme více než 80 milionů Evropanů, kteří žijí v nezdravých domovech, ve vlhkých domovech e, nebo nezaizolovaných domovech. Účelem tohoto stanoviska mým záměrem bylo upozornit na to, co můžete vydělat jakožto místní zastupitelé, starostové a tak dále. Protože vidíme, že naše vlády reagují jen velice, velice pomalu co se týká boje s energetickou chudobou. Zatím nemáme ani závaznou definici. Takže co můžeme udělat my jako starostové a vůbec místní zástupci? My máme totiž daleko lepší možnost, daleko lepší schopnost identifikovat ty zranitelné. Přesně víme, kteří lidé to jsou. Musíme si uvědomit, že toto není pouze sociální otázka. Tři hlavní příčiny jsou nízké příjmy, vysoké ceny energií a špatné eh, podmínky v domácnostech, tedy to, že například domy nemají izolaci. Eh, obvykle to řešíme pouze jako sociální otázku, ale energetická chudoba není pouze sociální otázka, je to i otázka environmentální. Například si vezměte, že lidé spalují eh, doma odpadky, aby vytopili místnosti, takže to je zdravotní otázka, energetická otázka a sociální otázka. Na místní úrovni proto musíme zaujmout komplexní přístup. Vím, že většina z vás bude vědět o té umluvě starostů, což je takové hnutí starostovské, eh, což jsou tedy lidé, kteří eh, se odhodlali plnit určité klimatické cíle a jejich třetím pilířem aktivit je právě energetická chudoba. Takže pokud vy jako místní zastupitelé a starostové se chcete tohoto hnutí zúčastnit, chcete-li bojovat s energetickou chudobou, chcete-li se podílet o své zkušenosti, chcete-li se poučit ze zkušeností jinut, prosím, připojte se k této umluvě jsou to lidé, kteří vám pomohou začít s tímto problémem bojovat. Najdete dobré příklady, osvědčenou metodiku, jak začít identifikovat, jak začít řešit energetickou chudobu. A prosím, využijte také observatoř pro energetickou chudobu, protože oni vám zase mohou poskytnout údaje o tom, eh, údaje k tomu, jak eh, začít pracovat v této oblasti. Já vás tedy chci upozornit na to, že máte povinnosti i v této oblasti že máte povinnost pomáhat lidem nebýt pouze spotřebiteli energie. Musíte svým občanům pomáhat získat zdravé, vytopitelné, ale i ochladitelné domovy. A vy musíte být i stakeholderem ve všech otázkách s energií souvisejících. Takže děkuji vám za spolupráci, děkuji vám za všechny pozměňovací návrhy a děkuji za pozornost. Ano, děkujeme za tuto připomínku. My máme také své povinnosti samozřejmě a můžeme i v této oblasti udělat hodně. Kdo chce vystoupit, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat také paní Tete eh, za toto stanovisko. Je pravda, že tuto roli, tuto odpovědnost jako místní zástupci, zástupci eh, nebo členové místních samozpráv máme a s tím musíme pracovat. V Evropské unii je jasné, že energetickou chudobu máme. musíme začít ovlivňovat oblasti jako špatná izolace e, domů. Samozřejmě domy můžeme učinit energeticky účinnějšími, můžeme z nich udělat e, energeticky pasivní domy nebo dokonce domy, které generují vlastní energii. E, chtěl bych ještě jednou poděkovat paní zpravodajce, že nás na toto upozorňuje. Děkuji pan Kabor jako další. Děkuji, pane předsedající. I já bych rád zdůraznil jeden problém. A to, v obývacích pokojích bohatých lidí často najdeme krby. Pro ně je to otázka luxusu, ale chudí lidé Ehm, mají jako jedinou možnost, jak vytopit své domy, právě nějaké malé ohniště. A bohužel eh, v těch eh, ohništích často nepálí dřevo, ale pevný odpad. Což vede k výraznému zhoršení kvality ovzduší v malých vesnicích. Často je tam horší vzduch než ve velkých městech. Potřebujeme proto technologickou změnu. Zejména pro ty, kteří trpí energetickou chudobou. A tím se dostáváme k dalšímu problému. Pakliže bychom používali eh, dřevo v spalovacích eh, zařízeních, ve velkých elektrárnách, nebude dost dřeva pro spalování ve vesnicích. I v tom je potřeba eh, vesnice podporovat. Děkuji pan Karajanis. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Toto stanovisko je skutečně excelentní hovoříme o energetické chudobě, mimo jiné z důvodu sociální nerovnosti. A s tím musíme něco udělat. Máme chudé, máme bohaté, a obě tyto skupiny, ale zejména ti bohatí, znečišťují naše prostředí tím, že spalují eh, ve, vel, na, ve velké škále, nebo mají velké bazény u domu, nebo jezdí velkým autem. A chudí tímto trpí. Oni nemají dost peněz na to, aby správně zaizolovali své domy a nemají dost peněz na to ani, aby je řádně vytopili. Musíme proto dávat důraz zejména na toto. Musíme budovat povědomí jak u dětí, tak u dospělých. Eh, ochrana životního prostředí se musí stát naším každodenním chlebem. Děkuji vám. A tím se dostáváme k hlasování. Začneme návrhem číslo jedna. Kdo je pro? Proti? Nikdo, takže schváleno. Dvě R, kdo je pro? Děkuji, proti? Nikdo, takže schváleno, dvojka odpadá. Blokové hlasování 3, 4, 5, 6, 7. Kdo je pro? Děkuji, proti? Nikdo, takže to je schváleno. Návrh zpravodaje 8R, kdo je pro? Proti? Jeden proti, takže schváleno. Číslo 9, kdo je pro? Děkuji, proti? několik hlasů proti je. Číslo 10, kdo je pro? Děkuji. Proti? Nikdo, takže schváleno. Číslo 11, kdo je pro? Děkuji, proti? Nikdo, takže schváleno. A závěrečné hlasování k celému stanovisku v pozměněné podobě. Kdo je pro? Kdo je proti? Nikdo, Zdržel se hlasování někdo? Nezdržel. Takže je to jednomyslně schváleno. Blahopřejeme paní zpravodajko. Okay. Eh, eh, tak, eh, komisař Kaněte a Karl Heinz přijdou za chviličku, takže si uděláme kratičkou pauzu a pak bude předsedat zase už Karl Heinz.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

dnešním zasedání. Vážený pane komisaře, nejprve dovolte, abych vám poděkoval. Abych vám poděkoval opravdu velice srdečně za to, že jste opět mezi námi. Jsem opravdu velice rád, že jsme spolupracovali velice aktivně posledních pět let. Rád bych vám poděkoval za to, že jste byl vždycky k dispozici pro práce našeho výboru regionu Několikrát jsme měli možnost si vyměňovat názory v oblasti environmentální, klimatické jejich záležitosti, eh, energetické záležitosti, které se týkají celé Evropské unie. Jsem velice rád, že máme možnost se opětovně sejít eh, i na dnešním zasedání a podívat se na těch posledních intenzivních pět let, ale zároveň se podívat i na výzvy, které čekají nové, mm, nově zvolený Evropský parlament, výbor regionu, ale i Evropskou komisi. Minulý týden Evropská komise přišla s hodnocením národních plánů v oblasti energetické záležitosti, klimatické záležitosti a požádali evropské země, členské země, aby zvýšily své ambice Samozřejmě, že mm, nebudeme zakrývat to, že nás čeká ještě hodně práce, abychom dosáhli cílu pro rok 2030 a přišli se strategickou vizí celé Evropské unie, pokud jde o neutralitu uhlíkovou, záležitost klimatických změn a tak dále. Tato práce je výsledkem dialogu na všech úrovních místních zpráv, občanů, všech zúčastněných aktérů. Evropská unie se zapojila i do pařížské dohody a samozřejmě, že nám leží na srdci stanovené závazky a cíle nová jednání, budoucí konference COP eh, budou zahájeny v, mm, za několik týdnů, budou se týkat konference COP25, proběhne to v Berlíně a my samozřejmě musíme být eh, celosvětovým průkopníkem v oblasti klimatických změn, pokud jde o klimatickou neutralitu, o naše strategické cíle, tak, jak ehm, jsme se zavázali a tak, jak náš výbor podporuje již ehm, dlouhá léta. Samozřejmě, že si vážíme, vážený pane komisaři, obrovskou podporu z vaší strany celé Evropské komise v tomto ohledu. Samozřejmě, že naše regiony, naše vesnice, naše města trpí v důsledku klimatických změn. A my samozřejmě jsme přijali mnoho iniciativ, mnoho úspěšných aktivit, například konvence starostů, což je iniciativa, která by měla být zohledněna i v rámci horizontu 2030. Místní samozprávy jsou v první linii, pokud jde o reakci, pokud jde o mm, Evropu udržitelného charakteru. Místně, regionální samozprávy Evropské unie jsou nesmírně aktivní v této oblasti přišli s různými iniciativami, které bojují s konkrétními překážkami, ale i specifikami jednotlivých regionů. Samozřejmě, že se snažíme získat dostatečné finanční prostředky pro následující rámec v oblasti boje proti klimatickým změnám a právě proto jsem nesmírně rád, že máme možnost opětovně vás mezi námi přivítat a rovnou vám dávám slovo, pane komisaři, vážený pane předsedo Lamberte, vážení, zpravo, vážení zpravodajové, milí kolegové, milé kolegyně, děkuji srdečně za mm, vaše, klima, za vaše konstruktivní zapojení v této problematice a za pozvání. Samozřejmě, že toto je velice kritický okamžik, protože musíme přijít s rozhodnými aktivitami v oblasti klimatických změn. Je jasné, že musíme zredukovat eh, dopad Um, škodlivý dopad těchto změn a omezit tyto změny. Naši občané jsou si vědomí těchto výzev. Nedávné protesty klimatického charakteru to jasně podpořili, prokázali podporu naší veřejnosti v této oblasti. Vidíme jasnou snahu našich občanů zapojit se do tohoto boje tomto kontextu práce výboru regionu představuje zásadní eh, roli. Regionální místní aktéři právě překmošťují naše instituce s našimi občany a snažíme se závazky plnit. Proto bych rád poděkoval všem lídrům na místní a regionální úrovni. Víme, že právě eh, úmluva na úrovni starostů je jedním, jednou z takovou jejich důležitých iniciativ, které jsou v této oblasti zásadní. Je to vlastně taková víceúrovňová zpráva v oblasti klimatických problémů a řešení těchto problémů bude znamenat eh, veliký příspěvek i v oblasti našich cílů pro rok 2030 a celkové strategie Evropské unie. Tato úmluva je zásadní, propojuje naše města, regionální eh, agentury, environmentální agentury, více než 900 měst si stanovilo jasné cíle v oblasti snižování emisí a více než 1800 měst této oblasti rovněž chtějí rozvíjet a implementovat konkrétní plány. Proto bych rád, abychom využili všechny příležitosti a zapojili do toho další regiony a města do této naší úmluvy. Asi vás nepřekvapí, že je zároveň si uvědomit úžasné úspěchy regionálních místních lídrů v této oblasti boje proti klimatickým změnám. Máme zde ambicioznější cíle pro rok 2030 než na na úrovni národní vlád. To je opravdu úžasné, když se podíváme na výzvy na našem interním trhu. Před summitem v, v Seville mm, z města z 21 členských států a sedmi zpřízněných zemí reagovali reagovali na tuto problematiku a vyzvali naše lídry, aby řešili tyto problémy. Samozřejmě, že toto poukazuje na to, jak důležité jsou klimatické změny a boj proti ním pro naše občany. Jednak jsou zde inovační záležitosti, které jsou zásadní. Potřebujeme zde nákladově efektivní řešení, které budou bojovat proti klimatickým změnám. Na druhé straně Samozřejmě, že eh, to představuje i určitá koncentrovaná rizika, která musíme řešit. Je zde klimatická vulnerabilita, mm, sociální vulnerabilita, které se překrývají, čili musíme eh, přistoupit k určitým adaptacím, přizpůsobování, při plánování měst, tak abychom posílili eh, především postavení těch nejzranitelnějších občanů. Zahájili jsme mnoho iniciativ Například pokud je o redukci chudoby, mm, mm, dále takzvané eh, ostrovy čistých energií. Budeme podporovat právě ty regiony a populace, které řeší největším problémům v této oblasti. Budeme se snažit eh, rozšiřovat osvědčenou praxi, zkušenosti, které by představovaly další přidanou evropskou hodnotu, aby naše regiony nezaostávaly. Zároveň klimatické aktivity ty neprobíhají jenom ve velkých městech. Dopad klimatických změn mm, vidíme ve všech našich regionech, nejenom městech, ale i venkovských oblastech. Samozřejmě všichni musí být součástí řešení mm, pokud jde o nulové ambice, o nulové emise, to je naše ambice pro 2050, ovšem to znamená přes sektorové aktivity, všechny regiony se musí zapojit, nikdo nesmí být vyčleněn, potřebujeme jasný přechod v této oblasti k čistým technologiím, infrastruktura, plánování, nezapomínat na širší rámec pro udržitelný rozvoj a udržitelný růst a zároveň implementace různých eh, přizpůsobovacích aktivit jednotlivou, to znamená nejenom reagovat na výzvy, ale zároveň využívat příležitosti, které budou mít eh, dopad na naše občany, na zlepšení jejich života, zlepšení zdravotnických záležitostí. Vidíme to i v pařížské dohodě. Samozřejmě znamená to úsilí v oblasti snižování emisí, posílení odolnosti, rezilience, spolupráce Rád bych zdůraznil aktivity na evropské úrovni, abychom splnili naše závazky, zredukovali emise skleníkových plynů o 40 a udržitelnou, eh, udržitelný rozvoj pro naše města do budoucna. Jsme největší ekonomikou, která má právně závazný rámec, pokud jde o mm, závazky z Paříže. Máme zde ambiciozní cíle pro 2030, pokud jde o redukování emisí a samozřejmě, že zde máme i konkrétní regulace, které umožňují a nařízení, které umožňují takový jedinečný systém v oblasti zprávy, v oblasti klimatických problémů. Evropská unie a členské státy mohou kolektivně plánovat tyto aktivity, aby jsme dosáhli cíle pro rok 2030. Chceme klimaticky neutrální ekonomiku v tomto rychle měnícím se světě. Samozřejmě, že chceme vytvořit dostatečné podmínky pro investory. Součástí tohoto procesu je i vytvoření integrovaných národních energetických plánů pro rok 2001 až 2030, tak abychom zajistili splnění sílu pro rok 2030. Všechny členské státy předložily svůj prv, své první návrhy na začátku tohoto roku a minulý týden komise zhodnotila předložila hodnocení těchto návrhů národních plánů. Toto je zásadní krok pro splnění cílu Evropské unie pro 2030. Samozřejmě že celkové hodnocení těchto plánů je pozitivní, to je pravda, ovšem na druhé straně je zde ještě mnoho prostoru pro zlepšení, tak jak jsme to zohlednili v doporučení Evropské komise. Čili jak to vypadá? Ta dobrá zpráva je to, že pokud jde o snižování emisí skleníkových plynů do roku 2030 v Evropské unii, očekáváme, že to bude o minus 40 pokud jde o um, cíle ve srovnání s rokem 2019 90. Ovšem systém v oblasti obchodování s emisemi zatím ještě není eh, dostatečně plněn. Tam máme těch 28% do roku 2030. Tam vidíme ještě dostatečný prostor pro zlepšení našich ambicí, protože chceme snížit tyto emise o 32% a um, zároveň o 32,5 efektivní cíly. Vidíme, že ten, ten rozdíl je asi na úrovni 1,8 A pokud je o energetickou eh, efektivitu, ovšem tam to představuje až 6 procentních bodů, tento rozdíl zatím toho neplnění. To znamená, že členské státy musí zvýšit úsilí. Dobrou zprávou je to, že členské státy mají nyní 6 měsíců pro zlepšení těchto národních ambicí. Evropská komise přišla s analýzou s doporučeními, které by mohly pomoci členským státům finalizovat tyto plány do konce letošního roku. V rámci tohoto procesu musí členské státy zajistit to, že Eh, budeme mít efektivní příležitosti pro, naši, mm, pro naše občany, eh, aby se zapojili do přípravy těchto plánů. Chceme zvýšit eh, úroveň ambicí finálních plánů a zároveň mít hmatatelné příklady projektů a politik, které budou implementovány v následujících letech. Evropská komise zajistí účast na všech úrovních občanské společnosti tím, že posílíme synergie mezi evropskou úrovní a národními úrovněmi. V listopadu loňského roku jsme přišli se strategickou dlouhodobou vizi, pokud jde o klimaticky neutrální ekonomiku do roce 2050. To znamená různé operační plány, zároveň eh, různé projekty, které jsou dlouhodobého charakteru a umožní nám dosáhnout pařížských cílů. Samozřejmě, že musíme zapojit národní parlamenty, business sektor, nevládní organizace, think tanky, naše občany a samozřejmě především mladé, abychom se zapojili do tohoto boje byli průkopníky a podpořili další mezinárodní partnery. Evropská rada minulý týden prodiskutovala návrh Evropské komise, pokud jde o dlouhodobé klimatické cíle, tak aby byla Evropa klimaticky neutrální a měli jsme zde nulové emise do roku 2050. 25 členských států již podpořilo tyto naše cíle v rámci Evropské rady. Čtyři členské státy požádali o více času a Evropská rada s tím souhlasila, to znamená, že se tomu bude věnovat na dalším zasedání. Komise si myslí, že toto je velice kvalitní pokrok v těchto výzvách a jejich plnění. Proč? Protože jsme téměř dosáhli cíle a zároveň eh, toho dosahujeme tím správným způsobem. My jsme předložili eh, v listopadu loňského roku tuto dlouhodobou strategii a řekli jsme velice jasně, že chceme pro demokratickou rozpravu, která by hloubkově prodiskutovala všechny problémy, jež jsou na stole a členské státy se do toho musí aktivně zapojit. Vidíme to v celé Evropské unii a jsme velice rádi, že většina členských států již dospěla k konkrétním závěrům a nepřekvapuje nás, eh, že v některých státech ještě zatím potřebujeme trošku více diskuze ohledně dalších implikací a dopadů Samozřejmě, že na regionech je veliká zátěž všech těchto diskuzí. Evropská ráda se ale ptá, jak toho dosáhneme, jaké jsou podmínky, tak aby jsme to klimatickou neutralitu dosáhli a abychom se měli eh, environmentální, ekonomický a společenský úspěch. To je veliká výzva pro Evropu. Máme se zdroje i technologie. Ovšem, jak je budeme mobilizovat, jak budeme mít dostatečné zručnosti, dovednosti, eh, jak stimulovat, jakým způsobem reagovat Evropská rada by právě měla připravit eh, konkrétní program v tomto ohledu a komis, Evropská komise bude analyzovat podmínky, které by umožnily i férový přechod v tomto ohledu, cenově, náklad, cenově mm, vyrovnaný přístup, eh, který by umožnil toto přechodné období. Tím bychom se měli přiblížit dlouhodobé strategii a její uplnění do roku 2020, tak jak to vyžaduje eh, pařížská dohoda. Na mezinárodní úrovni samozřejmě se zaměřujeme na implementaci těchto cílů, ehm, tak jak se k tomu zavázaly jednotlivé státy v Paříži. Potřebujeme eh, plnění národních závazků v tomto ohledu. Vyjednávači za Evropskou unii se v bonu v současné době zabývají mezinárodní klimatické politickou úmluvou, která by připravovala základní eh, směry, které by umožnily pařížskou dohodu realizovat. Klíčovým momentem v této oblasti je i klimatický summit, který proběhne v září na úrovni OSN, který by měl být takovým hnacím motorem této oblasti. Národní eh, eh, eh, vlády, regiony, města, nestátní tak subjekty musí zvýšit úsilí a samozřejmě, že i vy, jakožto zástupci našich regionů a měst, jste v, jedinečné pří, v jedinečném postavení, abyste ukázali příklad, abyste byli průkopníky v této oblasti, pokud jde o celé toto přechod přechodného období k nízkouhlíkové ekonomice. Evropská unie podporuje eh, samozřejmě naše občany, naše regiony eh, i prostřednictvím fondů, které by měly představovat 20 jednotlivých projektů, více než polovina eh, regionálního fondu pro regionální rozvoj, více než 100 milionů bylo například investováno do našich měst. A zároveň si uvědomujeme potřebu posílit podporu i v následujících letech Samozřejmě, že finanční podpora je zásadní v rámci našeho dlouhodobého eh, rozpočtu až do roku 2007. 25 rozpočtu by mělo jít právě do těchto aktivit v oblasti boje proti klimatickým změnám. To znamená, asi 320 miliard eur eh, v rámci všech hlavních projektech, eh, včetně infrastrukturních projektů, v této oblasti 35 eh, výzkumného programu eh, Nový horizont by měl jít právě v této oblasti klimatický, boje proti klimatickým změnám, kde budeme mít k dispozici 50 miliard. Horizon euro eh, se zaměří především na klimaticky neutrální města, jejich rozvoj, snižování emisí a měl by představovat 5 až 10 miliard her. Zároveň chceme, aby 30 v rámci projektu Invest EU, tohoto velice důležitého projektu, šlo právě do oblasti boje proti klimatickým změnám. Máme zde více než 5 miliard eur k dispozici, které umožní budování kapacit, podpoří propojení soukromých, veřejných aktérů. Naše cíle jsou ambiciozní, ale dosažitelné. Měli bychom vytvořit lepší finanční příležitosti pro regiony, pro naše města, tak abychom eh, vytvořili určité přizpůsobení se těmto, této nové situaci a boji proti klimatickým výzvám. Samozřejmě, že jsem velice rád, že se tomu věnujete i na vašem plenárním zasedání, protože vaše příspěvky jsou pro nás zásadní, abychom identifikovali ty nejefektivnější aktivity, činnosti, které potřebujeme na evropské úrovni, které budeme podporovat, diverzita socio, eh, sociálních, geografických faktorů samozřejmě musí rovněž být zohledněna. Na závěr bych vám ale rád všem poděkovala za vaši neustálou podporu, příspěvky, zaangažovanost, které budou zásadní v těchto kritických okamžicích, které nás do budoucna čekají. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát, pane komisaři, za tento velice komplexní eh, a srozumitelný projev. A teď si vyslechneme naše členy. Máme tady zapsáno celou řadu členů. Teď teda uzavírám seznam přihlášených řečníků a moc vás žádám oba, abyste skutečně respektovali řečnickou dobu, abychom se nedostali do problému s časem. Děkuji vám za vaše pochopení této mé prozby. Začneme teď se mluvčími jednotlivých politických skupin a slovo dostává pan Rybany. Děkuji mnohokrát, vážený pane komisaři. Dovolte, abych vám poděkoval za to, že jste mezi nás přišel, abych, abyste pohovořil o těchto tak významných záležitostech. Zpráva z vlastní iniciativy, kterou jsem já mm, předložil ve jménu naší pracovní skupiny, týkající se integrovaných energetických systémů, je velmi významné. Já pocházím z regionu, kde jsme si také stanovili klimatické a energetické cíle. Nejprve chci poblahopřát vám i vašim kolegům za vaši snahu udělat, eh, eh, da postavit Evropu do čela veškerých globálních snah o boji proti změnám klimatu. Vidíme stále více extrémních povětrnostních podmínek a takřka všichni Evropané si uvědomují tu nezbytnost Eh, změny. Potřebujeme změnu. Potřebujeme změnu směrem k udržitelnějším hospodářským a ekologickým systémům. Eh, během mého působení v Bruselu, ale i během mých pobytu doma, eh, jsem řešil tři významné otázky a ty bych také rád položil vám. Eh, evropské cíle 2030 musí být převedeny do národních akčních plánů jednotlivých členských států. Podle národních plánů a cílů tyto cíle musí být v souladu s našimi klimatickými cíly 2030 na evropské úrovni. A už teď ale musíme hledět i dále na cíle 2050. Musíme být si žádostiví, ale zároveň musíme naslouchat občanům a eh, musíme musíme samozřejmě implementovat moderní technologie na lokální lokální úrovni za zapojování místních firm. Za druhé, jako lídři na lokální úrovni neseme velkou odpovědnost ve vytváření průmyslových odvětvích a sektoru dopravy, ale můžeme se snažit také změnit pohled našich občanů na tyto záležitosti, abychom je směřovali směrem k vypisování veřejných zakázek, budeme směřovat k vypisování veřejných zakázek, které budou usilovat právě o zelenější ekonomiku. Ehm, musíme také naslouchat zástupcům lokální a regionální úrovně, protože oni nám pomáhají identifikovat ty záležitosti, které mohou být nejlépe prosazeny právě v terénu. A můžeme něco činit na mezinárodní úrovni pauze, když zapojíme názory našich kolegů. Já se velice omlouvám, říká pan předseda, ale už jste eh, vyčerpal svou řečnickou dobu. A teď má slovo náš kolega Emilian. Grazie. Děkuji, pane komisaři, že jste mezi nás v tuto zásadní chvíli přišel. Nejen kvůli naší planetě, ale kvůli budoucnosti EU. Klimatická krize nám každým dnem ukazuje, jak dramatická je situace ve všech regionech Evropy. A proto je nutné aktivovat nouzová opatření. Nacházíme se tváří v tvář obrovské výzvě. Je potřeba s tím něco dělat, vyvinout nové systémy produkce a spotřeby, abychom nežili eh, jen na samém limitu toho, co naše planeta může poskytovat. Musíme zajistit, že také něco zůstane našim dětem a našim vnoučatům. Eh, mandát Evropské komise se blíží ke konci. I přesto dělá velké kroky vpřed. Mám na mysli pařížskou dohodu, přijetí cílu udržitelného rozvoje, a nebo uznání toho, že my v Evropě musíme skutečně být eh, avantgardou eh, v této oblasti boje proti změnám klimatu i kvůli naší, eh, našemu historickému odkazu. Chtěl bych panu komisaři poděkovat za již odvedenou práci a za odhodlání, s jakým tyto změny doprovázen. Nicméně ta výzva pokračuje je potřeba zajistit zásadní transformaci. To nás čeká. Je potřeba zajistit, aby ty transformace byly efektivní, spravedlivé a inkluzivní. Musíme respektovat cíle rozvoje do roku 2030 a 2050. My, socialisté a progresivisté, podporujeme zásadní principy této debaty, tedy boj s klimatickou krizí muží, musí jít ruku v ruce s bojem proti nerovnosti. Chceme vytvářet Evropu rovnější a Evropu udržitelnější, která nenechá nikoho pozadu. Přáli bychom si, aby i Rada našla nebo dospěla e, zpět ke své ztracené jednomyslnosti, aby byla schopna překonat ty různící se názory. Podívejme se na to, co dělají naši přátelé v USA, kdy 3. května sněmovna reprezentantů eh, schválila Climate Action Now Act, kdy žádá Trumpovu vládu, aby eh, nerušila své závazky v rámci mezinárodních dohod. Bude potřeba zajistit co nejužší spolupráci mezi Evropským parlamentem, Evropskou komisí a výborem regionu. Jsme přesvědčeni, že regiony a občané Evropy mohou zásadním způsobem přispět k rozšiřování toho našeho společného povědomí na téma, jak důležitá tato politika je. Stanovisko, o kterém budeme eh, za chvíli hovořit a kde jsem já zpravodajem, a stanovisko kolegyně Kata Tyto budou naprosto zásadní z tohoto politického hlediska. A to zejména v zemích, kde ještě nedosáhly energetické rovnosti a kde bude potřeba zvážit význam úlohy životního prostředí. Eh, je potřeba zajistit, že životní prostředí nebude prostředkem konkurence. A proto v rámci institucionální spolupráce doufám, že komise i takto před koncem mandátu, tak tato komise, ale i ta příští komise bude věnovat tomuto tématu stejnou pragmatickou pozornost, tak jak jsme to viděli v posledních letech. Děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát. A slovo má nyní kolega Tietari. Arvoisa komission jäsen, arvoisat kollegat. Hmm. Vážený pane komisaři, vážení kolegové, volby do Evropského parlamentu ukázaly, že se podporuje změna i v energetické oblasti, že ji občané žádají. Ale zdá se, že ne všechny vlády naslouchají tomuto přání. Celá řada členských států zabraňuje tomu, abychom do roku 2050 měli společnou klimatickou strategii. My Eh, na lokální a regionální úrovni musíme už teď čelit eh, výzvám, které sebou přináší změna klimatu a už teď musíme investovat do infrastruktura. Proto si kladu otázku, hm, neměli bychom konečně přestat s tím čekat Eh, když členské státy nekonají, proč se regionům a lokálním zastupitelstvům už teď nedává ta role, kterou by měli mít? Tuto otázku bych ráda položila i vám, pane komisaři, eh, protože eh, summit OSN v New Yorku a summit v Chile se budou zakrátko konat, ale my pořád ještě nemáme žádnou smlouvu. To znamená, že nemáme žádnou dobrou vyjednávací pozici, nebudeme-li mít žádný mandát. Kromě toho, naše delegace se bude muset omezit, protože setkání kopu se setká, se koná mimo Evropskou unii. Pakliže nebudou vlády jednotlivých členských států jednat a delegace Evropské unie nebude nevezme sebou zástupce regionu a lokální úrovně, jak můžete dnes jako komisař zabezpečit, že tyto akce prostě budou uskutečněny. Teď, co potřebujeme, děkuji mnohokrát. My jsme to měli se současnými úsporami v oblasti dekarbonizace, ale směřujeme ke zvýšení teploty o 3,5 stupňů. To znamená eh, veliké části světa, které se stanou neobyvatelnými. Znamená to skažené eh, obilí, nedostatek potravin. A naše snahy, zdá se, zatím čelit klimatickým změnám nebyly tak úspěšné. A je tady nedostatek ambicí, abychom zabezpečili, že miliony lidí eh, volá, eh, abychom zabezpečili to, po čem volají miliony lidí, abychom změnili naše politiku. A tady roste eh, role místních zastupitelských a regionálních zastupitelských orgánů. Evropský parlament to podporuje eh, a podporuje to i můj volební obvod. Podporuje to, podporují to občané v celém světě. K určitému pokroku došlo je třeba, aby se zohlednili jednotlivé loka, jednotlivá lokální specifika. Je tedy na, nutno naslouchat této úrovni, ale například pro můj volební obvod platí, že vláda nám zatím nenaslouchá, zatím tady není nastolen jaksi sformalizovaný kontakt mezi vládou a jednotlivými lokálními zastupitelství. Eh, zpráva je tak důležitá, eh, která s tímto souvisí a potřebujeme více akcí, potřebujeme více akcí, a zatím nás nikdo nekonzultoval v souvislosti s vytvářením těch jednotlivých národních akční plánů, ale jestliže chceme zaniknout jako dinosauři, no tak se vydáváme jejich cestou teď. Děkuji a teď má slovo pan kolega Vlasák. Vážený pane komisaři, dovolte mi využít vaší návštěvy, abych promluvil o transformaci energetiky v regionech závislých na fosilních palivech velmi oceňuji finanční pomoc evropské unie pro přechodové regiony a iniciativy evropské komise jako je platforma pro uhelné regiony procházející transformací. pod záštitou této platformy byly zahájeny hodnotné pilotní projekty v několika členských státech včetně české republiky ale také polska a slovenska. doufám že se v této činnosti bude pokračovat a že bude podpořena odpovídající finanční pomocí vzhledem ke zděděné skladbě zdrojů energie je finanční pomoci naléhavě zapotřebí zejména ve středovýchodní a jihovýchodní evropě. na hospodářském růstu středovýchodní evropy se mnoho desetiletí značnou měrou podílelo uhlí které doopravdy pohánělo motory našich ekonomik stejně jako dříve pohánělo západní evropu během průmyslové revoluce po dobu dvou století byla například v ostravě v české republice v severní anglii i v belgickém valonsku předními regionálními průmyslovými odvětvími ta jež souvisela s těžbou kvalitního černého uhlí. v devadesátých letech dvacátého století po útlumu však tato jednostranně zaměřená hospodářská struktura regionů vedla k vysoké míře nezaměstnanosti a sociálním problémům uhlí jim pomohlo stát se ekonomickými tahouny evropy avšak poté co bylo postupně vyřazeno tyto regiony svoji konkurenční výhodu ztratily. následně kvalita ovzduší se v ostravě manchesteru nebo charleroi zlepšila ale mnoho lidí přišlo o práci a stalo se závislými na sociální péči. winston churchill kdysi řekl slavnou větu ti kteří se nepoučí z historie jsou odsouzeni k tomu aby si ji zopakovali evropa se potřebuje poučit protože v eu stále existuje přibližně two hundred and forty zero pracovních míst která přímo souvisejí s uhelným průmyslem. pokud se z historie nepoučíme budou tato pracovní místa z nichž většina je v oblastech s nízkým hdp ohrožena. odhaduje se že vyřazení uhelných elektráren z provozu a uzavření uhelných dolů by do roku two thousand and thirty vedlo k celkové ztrátě až one hundred and sixty zero pracovních míst díky restrukturalizaci a finanční pomoci ze strany eu e to klíčové podniky zmíněných regionů zvládly. doufám že komise bude v těchto projektech pokračovat. děkuji. děkuji mnohokrát a slovo teď má marco markula. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážený pane komisaři. Nejprve chci srdečně poděkovat za to, že jste zdůraznil roli regionální úrovně. Máme Včera jsme si vyslechli obdobný projev vašeho kolegy Kajpanena, když hovořil o e, významu zástupců lokální a regionální úrovni. Teď je třeba učinit skutečně vše proto, aby i e, komunální úroveň vysílala své zástupce, kteří se budou účastnit rozhodování o těchto záležitostech. Rozhledněte se. Vidíte tady 350 rozhodujících nositelů rozhodnutí, zástupců eh, regionální a místní úrovně, eh, kteří musí potom na místě provádět eh, rozhodnutí, opatření, o kterých padne rozhodnutí. Je třeba, aby naše úroveň byla zapojena, protože jedině tak můžeme dosáhnout i globálních cílů dnes dopoledne tady na výboru regionu mm, jsme eh, hodinu hovořili eh, o nových návrzích komise, ale my jsme ochotni učinit i více. My jsme ochotni vést dál tato opatření. Já teď eh, dám jeden příklad. Komise vycházela z toho, že všechny členské státy teď budou mít své národní energetické a klimatické plány, ale bez sankcí bez opatření o tom, co je třeba udělat na lokální a regionální úrovni, to nepřinese žádné výsledky. A to, co teď musíme udělat my, je, abychom ve naší, v našem vlastním městě, v našem vlastním regionu zpracovali takové plány a poslali je přímo komisi a tím vyvíjeli i tlak na naše vlády, aby tyto ty odpovídající plány zpracovaly. Dám ještě další příklad v jedných velkých finských novinách. Byl uveřejněn článek kde jsme řekli, že je zapotřebí dobrých partnerství jak na regionální, tak na evropské úrovni potřebujeme společné inovace, ale i finská vláda a finské předsednictví na radě nastávající musí prokázat, že učiní vše proto, abychom dosáhli i našeho finského cíle Finsko do roku 2030 mít bez uhelné energie, tedy bez energie z uhlí. A e, my jsme hovořili o tom, že i komise v této oblasti musí ještě mnoho učinit. Děkuji mnohokrát. A teď bude mít každý slovo pouze minutu. Prosím vás, abyste respektovali časový limit, jinak se opravdu dostaneme do problému s časem a neskončíme včas naši schůzi. Takže teď má slovo naše kolegyně Tüde. Děkuji mnohokrát. Ještě jednou eh, se pokusím eh, respektovat tedy časov, eh, časový limit. Hovoříme tady o cílech, trvale udržitelných cílech v oblasti energetiky. my se musíme snažit nabrat trochu rychlost, eh, protože jinak se nám začnou odpojovat jednotlivé vagony toho vlaku, který by nás měl dovést do budoucnosti. Eh, ještě jednou chci zdůrazňovat, že tady je celá řada lidí v energetické chudobě. Eh, máme tady sice krásné ambice, krásné sny, krásné cíle, Eh, hovoříme o celoživotním vzdělávání a o tom, jak je eh, důležité mít místo třeba být jako nukleární energetik, <laughs> ale některé děti si přejí prostě žít jenom ve vytopené místnosti a mít možnost eh, mít nějaké jídlo k večeři. To je prostě problém a nezbytnost pro celou řadu lidí nejenom v Maďarsku, ale v Evropě. Já se omlouvám, říká pan předseda a teď dostává slovo další Další řečník. Děkuji, děkuji, pane komisaře, za velice inspirující proslov. Já bych se zaměřil v této minutě na dvě zásadní věci. Jednak je to role samozpráv, pokud jde o kontakt s našimi občany, budování jejich um, určité samostatnosti a zároveň povědomí v oblasti ochrany klimatu, energetických záležitostí. Já představuji uh, region v oblasti um, města Watch, je to jeden ze 40 uhelných regionů v EU a my skutečně jsme si velice vědomi toho, jak důležité je omezení emisy především s ohledem na cíle pro rok 2050 a omezení produkce Eh, především hnědého uhlí u nás v našem regionu. Toto je pro nás, pro náš region obrovská výzva, pro naše hospodářství. To je něco opravdu nesmírně důležitého. V tomto úsilí potřebuje podporu Evropské unie 4 až 8 miliard eur pro podporu našich uhelních regionů. Proto bych rád apeloval na vás, vážený pane komisaře abyste podpořili tyto naše regiony. Děkujeme, vy překročil jste slovo, takže nyní pan Bok. Pane předsedo, Pane komisaři, já jsem eh, starostou druhého největšího rumunského města v samém srdci Transylvánie. Naše město se snaží o dosažení skutečné zelené mobility, například do roku 2025 bude celá veřejná doprava, celá veřejná hromada doprava elektrická. Podporuji vaši vizi klimaticky neutrální Evropy do roku 2050. Nejde pouze o počasí, ne, eh, pardon, nejde pouze o to zda, ale jak dosáhneme tohoto cíle. Musíme zlepšit komunikaci s našimi občany. I oni s námi musí tuto cestu podstoupit, protože klimaticky neutrální Evropa to není jen diskuse pro elity, znamená to i diskusy o každodenním životě. A tady je něco jiného, jak komunikujeme směrem k lidem, ale i jak komunikujeme s lidmi. Já jsem z postkomunistické země. A je potřeba zdůraznit renovaci budov, eh, panelákových komplexů i veřejných budov. A v neposlední řadě musíme hovořit také o elektrifikaci naší vozidlové flotily. Děkuji. Děkuji, Birgit Hony. Děkuji, pane komisaři Kaněte. Já vítám účast komise na programu Čistší planeta pro všechny. Ukazuje to, že klimatická strategie EU do roku 2050 e, může navýšit náš boj proti změně klimatu. To je také nutné. Jsem přesvědčená, že my jako regiony a města potřebujeme takovou Evropskou unii, která nám poskytne ambiciozní rámec, který bude náležitě spárován s potřebnou legislativou a podpůrnými nástroji pro transformaci, kterou musíme podstoupit. Evropská unie musí do roku 2050 intenzivně sledovat cíl eh, neutrality co do emisí skleníkových plynů. Je mi velice líto, že se rada minulý týden nebyla schopna dohodnout. Od nové Evropské komise Očekávám novou iniciativu o spoplatnění emisí CO2. Velice důležité je, aby takováto iniciativa byla nastavena sociálně udržitelně. Děkuji. Děkuji. I begin middle. Děkuji, pane komisaři, vážení kolegové a kolegyně. Jsem velice ráda, že můžeme dnes vést tuto debatu na téma, které je i v mém regionu, zejména mezi mladými lidmi, hodně diskutováno. Já pocházím z rakouského regionu, kde žije 1,2 milionu obyvatel. Ehm, jsme region s velkou výzkumnou kapacitou a zaměřujeme se na zelené technologie. Můj region má 2 milionů obyvatel možná se vám zdá jako moc malý pro boj s klimatem, ale rozhodně jsme dost velcí na to, abychom poskytovali technologie, inovace a různé jiné podpůrné prostředky. Nacházíme eh, řešení, která se implementují po celém světě a umožňují úsporu 550 eh, milionů tun eh, emisí CO2. To je několika násobně víc, než kolik náš region vyprodukuje. Takže já bych chtěla říci, že i malé regiony mohou přispět významným způsobem k boji se změnou klimatu. Je potřeba využít ehm, toho, že boj se změnou klimatu a hospodářský rozvoj nejdou proti sobě. Musíme využít eh, hospodářského potenciálu. Uvědomme si, že například HDP u nás za posledních deset let strojnásobil díky těmto inovacím. Děkuji. Jako další kolega Rossi. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři. Já bych chtěl poděkovat za tyto důležité kroky v rámci oběhového hospodářství. Mnohé regiony se e, přizpůsobují směrnicím a nařízením Evropské unie daleko dříve než e, členské státy jako takové. V, Toska, v Toskánsku jsme například dosahovali v minulých letech už zhruba 80% míry recyklace našich odpadů. A do roku 2050 máme plán, jak náš region učiníme uhlíkově neutrální. Například eh, u nás jsou už zakázány plasty na jedno použití. A já si myslím, že toto téma je velice, eh, velice důležité pro naše občany vidíme, že je možné, aby i místní samozpráva určovala, jakým způsobem se budou chovat podniky v daném regionu. Musíme tak nechat náš hlas slyšet, jak mezi občany, tak všude jinde. E, a to mezi těmi občany, kteří mají blízko k politice i kteří od ní jsou vzdálenější. Děkuji mnohokrát a teď má slovo náš kolega Marques. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, chtěl bych zdůraznit, že zejména ti nejzranitelnější eh, mezi obyvateli měst, venkova a tak dále a tak dále jsou obyvatelé horských oblastí. Horské oblasti to jsou katedrály, vody, je tam spousta vegetace, eh, vše ku prospěchu všech lidí. Ve Valle d'Aosta, odkud pocházím, máme tři města. Máme tam dohromady 1,6 milionů obyvatel. Využíváme eh, efektivní služby, abychom neničili naše životní prostředí. V horách máme také něco, čemu se říká permafrost, to znamená trvale zamrzlou půdu. Bylo stanoveno, že eh, horské oblasti jsou vystaveny velkým rizikům v souvislosti s příštím programovacím obdobím. Proto je potřeba zajistit, abychom i pro horské oblasti měli náležitě eh, konsolidované programy. Horské oblasti jsou často méně administrativně strukturované. Řečník byl přerušen. Děkuji a teď má slovo Heinz Lehmann. Milí kolegové, bohužel špatně slyšíme, zapnul se řečník mikrofon. Možná, že Eh, u nás jsou nejčistší elektrárny na uhlí a máme je eh, prostě zrušit do roku 2030, abychom pomohli uskutečnit klimatické cíle. To bude stát regiony až 24 tisíc pracovních míst. Eh, kvalif- dobrá, dobře placená, kvalifikovaná pracovní místa a e, abychom prostě nespůsobili takový zlom ve struktuře, povolali jsme komisi, která se skládá ze zástupců lokální úrovně, regionu a vlády, abychom dosáhli e, strukturních změn a netrpěli tím pracovní místa. Na základě využití inovací by měla vznikat alternativní pracovní místa v průmyslu v našem regionu, aby nebyli lidé donuceni odcházet. Já se velice zasazuji o to, abychom měli evropský rámec, který podpoří tuto změnu a vyslovuji se proto, aby Evropská unie těch 31 uhelných regionů nenechá osamocených. Už jste vyčerpal svůj čas a teď dostává slovo pan Viktor Ziegel. Klimatický klimatická změna eh, nejze čelit pouze pochody manifest a manifestacemi. Je třeba abychom eh, uvítali tedy ty cíle eh, pro změnu klimatu do roku 2030 a je třeba, aby tyto se potom promítly na místní a regionální úrovni. Eh, Horní Rakousko bere tyto cíle vážně, protože u nás je víceúrovňová zpráva nejenom přáním, ale již realitou. My jsme vytvořili regionální prostředky k hodnocení jednotlivých programů a tyto možnosti pro proskoumání subsidiarity a zároveň posílení regionální úrovně je třeba dále rozvíjet. Je důležité, abychom zejména v energetické oblasti byli zapojeni jako zástupci regionu a místní úrovně do rozhodování. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A teď má slovo náš kolega Kalabík. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji vám, pane komisaři. Dovolte, abych nejprve poděkoval komisi za její práci eh, na těchto zcela zásadních závazcích pro boji proti klimatickým změnám. Je zcela zjevné, že my, zástupci regionu, hrajeme zcela zásadní roji, eh, zejména v takových eh, centralizovaných zemích, jako je Španělsko, decentralizovaných zemích, promiňte, jako je Španělsko, Španělsko. E, je třeba čelit ohromným výzvám a také zabránit negativním sociálním dopadům. Energetická tranzice a boj proti klimatickým změnám, jak už tady zaznělo, nejsou pouze otázkou spravedlnosti či ochrany životního prostředí, ale to otázka přežití pro osoby. Máme tady velice zranitelné oblasti, jako je oblast kolem Středozemního moře a tam, kde rostou extrémní fenomény. Například teď máme eh, v Taragoně obrovský požár a máme tady obrovské projevy solidarity a složek eh, záchranné pomoci, rychle záchranné pomoci, které spolupracují i z ostatních příhraničních oblastí. Děkuji vám mnohokrát a nyní má slovo eh, Sirpa Hertl. Arvoisa komission puheenjohtaja Kaniet. Vážený pane komisaři Kaněte, já jsem z EPP a jsem spravodajkou za otázky z oblasti energetiky a klimatu a také pracuji v ESPO. Pan Markula už hovořil o ESPO. Chci tady zdůraznit tři záležitosti. Potřebujeme širokou spolupráci v oblasti klimatické politiky, ale tyto cíle je třeba přizpůsobit prostě těm cílům do roku 2030 také cílům, které byly dohodnuty v Paříži jednotlivá města a obce jsou odpovědné za 90% těchto přizpůsobování se změnám klimatu a ze 70% by se měly podílet na snížení negativního dopadu klimatických změn a proto je třeba, aby vláda posílala svou spolupráci s místní a regionální úrovní. My chceme, aby 30% eh, těchto záležitostí bylo respektováno v novém finančním rámci. Děkuji, že s námi diskutujeme. A teď má slovo kolega Vratislav Tanka. Děkujem prvom rade by som chcel poďakovať výboru regionu. Děkuji. Nejprve chci poděkovat výboru regionu a všem zpravodajům a kolegům, kteří spolupracovali na stanoviscích souvisejících se zmírněním dopadu eh, klimatu. Eh, já už i včera zdůraznil nezbytnost řešení této problematiky na úrovni regionu. Ve Sloven- na Slovensku máme centralizovanou úroveň. Stát rozhoduje o budoucnosti jednotlivých regionů bez ohlednění jejich specifických podmínek a problémů direktivní a formální řízení se samozřejmě míjí účinkem a míjí se také ve vytyčenými eh, cíly na evropské úrovni. Stejně tak jako se závazky o hospodářství, využívání regenerativních zdrojů energie a dalších záležitostí. Dokud nedojde ke spravedlivému a rozumnému rozdělení pravomocí mezi státy a regiony, bude implementace těchto politik velice obtížná, ne nemožná. Dovolte mi však vyjádřit naději, že se společným úsilím podaří vyvinout dostatečný tlak na to, aby regiony měly i v této otázce silnější postavení. Děkuji vám. Děkuji. A teď má slovo náš kolega Andros Karajanis. Děkuji mnohokrát. Celá řada řečníků i pan komisař ve výboru regionu již hovořili o tom, jak nejlépe realizovat boj proti změnám klimatu prosazování a uskutečňování klimatických cílů dohodnutých v Paříži eh, má stále své potíže. Eh, regionální samozpráva nenese odpovědnost za znečišťování světových moří. My přece nevedeme, nepůsobíme toto znečišťování. My vedeme to znečištění, pouštíme do balk, eh, balkánských zemí a dále. Ale my přeci chceme, tady se zasazujeme o, že, o dobré životní prostředí v EU, ale nemůže to jít na úkor jiných zemí a regionů. Děkuji mnohokrát a slovo má teď náš kolega. Další. Děkuji. Zatím je zde jedna věc, které jsme se nedotkli, alespoň tady já jsem to neslyšel. Chceme-li hovořit o redukci emisí, tak eh, co s jadernými elektrárnami? Ty se oficiálně považují za bezemisní. Jaderné elektrárny jsou součástí dodavatelského řetězce, který začíná u uranových dolů, a na druhém konci toho řetězce jsou nějaká ta úložiště odpadu. A tehdy se do, té, do toho dostávají i místní samozprávy, protože to má obrovský dopad na socioekonomický rozvoj. Je zde hodně z nás, kteří máme nebo budeme mít eh, takováto zařízení u nás. Takže eh, jaderná energie to je odkaz, se kterým se budeme muset nějakým způsobem vypořádat. Máme evropský společný projekt ohledně likvidace jaderného odpadu, máme eh, jednu nevládní pracovní skupinu, která se zabývá modelováním socioekonomických dopadů takovýchto likvidačních uložišť. Já jsem z jednoho malého města, kde chtějí otevřít nový uranový důl a také takovéto úložiště odpadu. Další řečník. Děkuji, pane předsedo. S tím, jak diskutujeme o energetické transformaci v Evropě, musíme zajistit, že budeme mít dostatek inovací. Já jsem v londýnském zastupitelstvu, mám na starosti dopravu. Efektivnější doprava v našich regionech sníží tlak na zdroje a životní prostředí napříč celou Evropou. Vlády musí zajistit, že legislativa poskytne dostatečnou právní jistotu, aniž by vytvářela dostatečnou byrokracii, která bude blokovat inovaci vlády vlády musí vytvořit celkový rámec, který umožní místním a regionálním samozprávám rychleji se přizpůsobovat technologickému pokroku. To musí být ten pravý lokalismus. To umožní firmám inovovat eh, pouze s mírnou administrativní zátěží ze zhora. Klima a energetická transformace, to je oblast, jedna z oblastí, kde EU a Spojené království budou muset spolupracovat i po našem odchodu v říjnu. Těším se na pokračování v dialogu v této a v jiných důležitých oblastech. Děkuji. Poslední řečník je Rafaele Catania. Děkuji, pane předsedo. Já jsem ministr pro klima v Lombardii a jako takový vím, jak je důležité, aby regiony bojovaly se změnou klimatu jako takové. OSN říká, že e, místní samozpráva je až třikrát efektivnější než e, vláda na úrovni státu v boji proti klimatu. A to je velice důležité. Musíme mus, musíme zefektivnit energetické vlastnosti aktuálních budov. Musíme zajistit, že nebudeme generovat emise tam, kde v podstatě nic nespotřebováváme. Je potřeba pokračovat eh, v politice energetické efektivity. Musíme zajistit dostatečnou etiketaci, aby vš- každá rodina věděla, jak energeticky efektivní je jejich obydlí. A musíme mít efektivní politiku na místní a lokální úrovni, abychom eh, účinným způsobem obnovovali naše budovy. Tak můžeme efektivně bojovat se změnou klimatu. Děkujeme. A nyní dávám opět slovo panu komisaři, který nyní bude muset reagovat na to obrovské množství všech přihlášených do diskuze. Prosím, dávám vám slovo. Nejprve dovolte, abych vám všem poděkoval. Všem poděkoval za důležité příspěvky, které jdou vlastně podobným směrem. A jsem velice rád, že nikdo nespochybňuje to, že musíme reagovat na oteplování, globální oteplování, na klimatické změny. A právě proto potřebujeme akční plány, národní plány, které budou reagovat na tuto problematiku. A zároveň samozřejmě potřebujeme dlouhodobou vizi, která by umožnila v následujících 50 letech jít správným směrem, protože klimatické politiky to nejdou, nejsou pouze politiky pro jedno volební období, je to dlouhodobá záležitost a my stáváme politickou dohodu na úrovni regionů, měst, na úrovni národní, evropské. To znamená, že když hovoříme o energetických záležitostech, záležitostech, tak to není nějaká pravolevá záležitost, je to přeshraniční záležitost, která představuje benefity pro všechny. Jsou to politiky, které vyžadují velice kvalitní přípravu, pochopení, porozumění problematice a zároveň obrovské nasazení přijetí závazku. Globální oteplování, to je realita. IPCC zpráva hovoří o tom jeden o 1,5 stupni Celsia. Ovšem my víme, že už nyní došlo k zvýšení o 1 stupeň eh, s předindustriálním obdobím a každých 10 let to je o 0,2 mm, eh, stupně Celsia, čili my skutečně budeme muset za poslední, pokud to za 50 let nedosáhneme cílů stanovených v pařížské dohodě, tak prostě to bude katastrofa. Proto potřebujeme národní příspěvky, proto potřebujeme evropské závazky. My jsme vlastně jediným takovým obrovským hráčem, který to zasadil i do legislativy. To je zásadní, protože jakékoliv změny u nás na evropské úrovni, národní, regionální, místní úrovni, to bude mít obrovský dopad, ale my musíme jít jedním směrem, táhnout za jeden pro vás. Všichni všichni musí být zapojeni. Příprava plánu na úrovni měst, na úrovni regionu, to vše, to musíme naslouchat. Naši občané musí mít rovněž v tomto ohledu své slovo. My potřebujeme samozřejmě na úrovni jednotlivých teritorií rozvíjet všechny tyto plány a projekty a právě proto starostové, hejtmani, ti hrají tu zásadní roli v oblasti převzetí závazku za tyto politiky, za přesvědčení našich občanů, aby stáli za námi, aby rovněž přistoupili k určitým osobním změnám, pokud jde o jejich investice do tohoto období transformace naší ekonomiky. To je obrovský úkol, změna chování, změna určitého nastavení našich lidí. My musíme zlepšit naše strategie, my jsme ještě těchto cílů nedosáhli, ale my to uděláme a to je zásadní. Máme zde ambiciózní dlouhodobé cíle, konkrétní strategie, my budeme investovat do nových technologií, efektivní projekty, energeticky účinné projekty, to je samozřejmě zásadní. Samozřejmě nejlepší energie, kterou ani nespotřebujete. To by, bylo, to by byla ta nejčeší energie. My máme 300 milionů ehm, které musíme věnovat na fosilní paliva, další miliardy, které jdou na subvence a tak dále. Dále je to pro problematika předčasných úmrtí, které jsou rovněž propojeny s problematikou emisí. A toto je obrovská výzva. Toto je obrovská, ale zároveň příležitost. Pokud my nepřevezmeme toto kormidlo, tak ho za nás nikdo nepřevezme. Spojené státy chtějí odstoupit do pařížské dohody. Čína investuje do nových technologií, ovšem na národní úrovni víte, že jejich karbonový trh je obrovský a v podstatě v roce 2030 dosáhnou v podstatě Eh, zredukování eh, špičku jejich, jejich emisí, zatímco my už budeme o 45% mít nižší emise než v roce 1990, čili ten rozdíl je obrovský. Toto je zásadní změna, která čeká v oblasti evropského ekonomického modelu. Jde o proces, který je nezvratný, jde o změnu, která znamená i realizaci mobility, po které voláme. A tyto obrovské změny samozřejmě, samozřejmě nemůžeme udělat bez celkového zapojení a změny chování našich občanů. Všichni se musíme zapojit. Dopad tohoto transitního procesu nebude stejný v, rů, na růz, v různých regionech. Některé si to ani nevšimnou, budou vidět pouze benefity. Ovšem jsou zde i území a regiony, které se budou muset adaptovat, přizpůsobit a tato mm, tento proces je komplikovaný, vyžaduje podporu, protože to, e, že zde máme fosilní paliva, hnědé, černé uhlí, my samozřejmě chceme více než 80 víc obnovit energii, čili prostor pro eh, fosilní paliva se zmenší, ale zároveň nesmíme zapomínat na dopad, který to bude mít na automobilový průmysl, spalovací motory a jejich přechod na buď vodíkové články nebo uh, uh, hybridní uh, automobily a tak dále. To, to všechno bude představovat i reakci na rizika, boj s těmito riziky, s problémy. My chceme, aby toto přechodné období neznamenalo exkluzi našich regionů, některých regionů, zároveň boj proti energetické chudobě. To je zásadní problém, který reagujeme, na který reagujeme i v rámci národních implementačních plánů. Snažíme se provádět rozsáhlé konzultační procesy s naší veřejností v tomto ohledu a já chci říci velice jasně, že vy jistě máte na tom osobní zájem, protože se chcete zaměřit na tuto transformaci ve, ve vašich regionech a regiony již jsou napřed, dokonce ve srovnání s národními plány, co je úžasná zpráva. Ještě jednou bych vám rád poděkoval, vážený pane předsedo, za pozvání. Je pro mě vždycky obrovským potěšením zúčastnit se vašich rozpráv. Budu velice pozorně a vedlivě sledovat vaši práci v dlouhodobých strategických plánech a činnostech. Děkujeme, děkujeme vážený pane komisaře, a opětovně eh, bychom rádi poděkovali za kvalitní spolupráci v posledních mnoha letech. Chers collègues, nous allons maintenant passer à l'adoption de notre Milí kolegové, milé kolegyně, a dneska je to i na našem programu již poslední eh, návrh, který musíme schválit. Bohužel máme maličké již spoždění, takže musíme trošičku urychlit eh, tuto část našeho programu naším zpravodajem je pan mm, eh, Michel Emiliano, kterého poprosím, aby co nejrychleji se zhostil tématu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 Vážený pane zpravodaji, dávám vám slovo. Signor prezident. Vážený pane předsedo, vážení kolegové. Chtěl bych v první řadě poděkovat všem těm, kteří spolupracovali eh, na přípravě tohoto stanoviska. Hodně jsem se z toho poučil, byla to pro mne velice zajímavá zkušenost a zejména je mi velkou ctí, že jsem směl takto zastupovat výbor regionu při tvorbě tohoto projektu. Bylo to poprvé, kdy jsem takovou tu zkušenost směl mít a uvědomil jsem si celé to pole významu příspěvků regionů a měst pro naši práci. mají zejména důležitý, představují zejména důležitý příspěvek pro vytvoření zdravé planety s moderní prosperující ekonomikou bez dopadu na životní prostředí a na klima. Ta klimatická nouzová situace se týká nás všech, nikdo není vyloučen a všichni máme svůj díl odpovědnosti. Nikdo není vyloučen. A z tohoto hlediska jsme také připravovali eh, toto naše stanovisko, ke kterému vy jste tak precizně přispívali. Byla to velice zajímavá rozprava, ukázala velké kompetence ze strany vás všech. Mne to eh, obrovským způsobem překvapilo, protože jsem vlastně nikdy nes- nemohl takto vy- eh, čerpat z vašich zkušeností při tvorbě našich stanovisek. Potřebujeme pro eh, boj se změnami klimatu zdravou politiku, která bude konstruována od spoda směrem k národním a evropským úrovním. Jedině tak dosáhneme našeho cíle, tedy nulový dopad na klima nejpozději v roce 2050. Města a regiony Evropy jsou připraveny se s touto výzvou popasovat. Doufejme, že to samé můžeme říci o členských státech. Ovšem zde je určitý pocit takové hořkosti, který jsme zažili eh, v přímém přenosu například minulý týden, kdy Evropská rada nebyla schopna dosáhnout jednomyslnosti. Co se týká textu tohoto stanoviska, eh, který přepravovala komise NV a většiny pozměvacích návrhů, tak ty přispěly ke zlepšení toho návrhu a já je podporuji. U některých návrhů jsem bohužel musel eh, předložit eh, návrhy zpravodaje, je jich celkem šest, abych byl přesný, abychom usnadnili čitelnost eh, konečného textu. Všem vám děkuji za předložené návrhy. Nebylo možné, abych vyhověl dvěma z 33 předložených pozměňovacích návrhů, protože podle mého názoru oslabovali naši roli, jakožto roli tedy regionu v boji proti změně klimatu. Zejména se to týká návrhu eh, 6 eh, navrhovaného frakcí ECR. Podle mého úsudku tento návrh není eh, připustitelný, protože je v kontrastu s jinými stanovisky již přijatými výborem regionu. A v tuto kritickou chvíli musíme posilovat naši pozici, abychom dosáhli našich cílů a nesmíme se sami oslabovat. A nesmíme oslabovat ani naše stanoviska tím, že bychom přijímali takovéto pozměňovací návrhy. A pak je to návrh 28, který opět pochází z, od skupiny ECR, který obsahuje zcela odlišnou vizi, než jaká je představována eh, ve stanovisku ohledně systému CCS. My jsme přesvědčeni, že zachycování eh, kysličníku uhličitého prostřednictvím prostředků, jako je ozeleňování nebo udržitelným, udržitelnou výrobou a, nebo jaksi ukládáním CO2 podzem A z tohoto důvodu jsme nemohli tento pozměňovací návrh přijmout. Děkuji vám za pozornost. Merci beaucoup. Euh, je propose que nous Děkuji. A nyní, pokud jde o rozprávu k pozměňovacím návrhům, je to jednička nejprve, který, navrhu, který nahrazuje jedničku a dvojku původní, kdo je pro. Je někdo proti? Přijato. Takže trojka, čtyřka, pětka. Navrhuji, abychom hlasovali společně. Kdo je pro? Proti? Přijato. Šestka pro? Proti? Zamítnuto. Sedmička od pana zpravodaje, který sedmičku, osmičku a devítku nahrazuje. Původní, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Nyní to je desítka od pana zpravodaje, navrhuje eh, nahrazení desítky, jedenáctky, dvanáctky. Kdo je pro? Proti? <coughs> Přijato. 13, 14 můžeme hlasovat společně. Kdo je pro? Proti? Přijato. 15 pro? Proti? Přijato. 16 od pana zpravodaje nahrazuje 16, 17 a 18. Zároveň zde je kompromisní ústní návrh, který můžete vidět za námi na obrazovce. Kdo je pro? Někdo chce vystoupit k tomuto návrhu? Pan Leman má slovo. My za EPP jsme proti tomuto návrhu pana zpravodaje 16 a 17, tak jak je předložila paní Roné a pan Kurz, to je právě to, co bychom chtěli podpořit, protože eh, zde jdete příliš daleko, pokud je o zdaňování a my potřebujeme mít sociálně akceptovatelný daňový systém, který zabrání tomu, čemu došlo ve Francii se žlutými vestami. My musíme reagovat s našimi a pro naše lidi a ne proti našim lidem. Děkujeme. Kdo je pro návrh pana zpravodaje? Kdo je proti? Zamítnuto. Tak a nyní budeme teda hlasovat jednotlivě. Nejprve o 16. Původní návrh. Pro, proti. Přijato. Původní 17 Proti. Přijato. Osmnáctka. Pro. Proti. Takže budeme hlasovat elektronicky. Končím hlasování. Návrh byl přijat. 19. pana zpravodaje, který navrhuje 19, 20 eh, a 21. Původní návrh, kdo je pro, kdo je proti. Přijat to. 22. Pro, proti. Přijat to. 22. Kdo je pro? Omlouvám se, říká pan předsedající, zmílil jsem se. 23. Zde máme ústní kompromisní návrh. Kdo je pro? Proti? Musíme to ověřit elektronicky. Takže končím hlasování. Přijato. 25. pana zpravodaje. Ne, omlouvám se, říká pan předsedající. T, tak snažím se nějak moc asi rychle. 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 25 od pana zpravodaje nahrazuje původně 25, 6 až 27. Kdo je pro, kdo je proti? Přijato. 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Musíme to ověřit elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. Dvacet devítka až 33 navrhuje, abychom hlasovali společně. jednička ale byla stejně stažena, takže kdo je pro tyto návrhy, kdo je proti? Přijato. A nyní závěrečné hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Stanovisko jsme schválili a blahopřejeme panu zpravodaji. Milí kolegové, milé kolegyně, a nyní bych vás rád poprosil, aby jsme se vrátili k bodu 8 a 9 našeho programu. A nyní to teda bude přijetí našich nových členů. My zde máme již seznám nových členů našeho předsednictva. Já bych vás poprosil, aby jsme schválili tento seznam. Nemáme žádné námitky zatím, takže bych vám to prostě chtěl oznámit. A 7., 8. a 9. října budeme začínat opět zde v plenárním sále a to bude v podstatě 17. týden našich měst. To bude toho 7. a 8. a 9. to bude v budově Charlemagne Evropské komise, kde bude probíhat naše další zasedání. A nyní za chvíličku to bude společná oslava 25. výročí výboru regionu regionu a kongresu místních a regionálních orgánů, která proběhne za chvilečku zde. Oui, mais c'est un plaisir de Drazí kolegové, na závěr tohoto plenárního zasedání bych vám rád připomněl, že jsme se dnes tady sešli proto, abychom společně oslavili společnou cestu, kterou vyrazily dvě organizace, zástupci lokálních a regionálních úrovní, Eh, jedna Kongres místních a regionálních orgánů Rady Evropy a našeho výboru regionu. Eh, tyto dva milníky mm, naší demokracie již vykročili společnou cestou před 25 lety. Od té doby jsme zaznamenali řadu úspěchů. Synergie mezi prací výboru regionu a kongresu umožnily posílit lokální autonomii a a regionální demokracii, jakož i zlepšit legislativu Evropské unie. Vypracovali jsme kulturu spolupráce, společné vize a pokaždé, když jsme připomínali obhajobu našich hodnot. Eh, snažili jsme se maximálně zamezit zdvojování práce a vždycky eh, se snažíme naslouchat jeden druhému a šířit naše společné poselství eh, a základní hodnoty, právo, demokracie a dodržování subsidiarity. My jsme se vždycky snažili nalézat nejlepší kombinaci mezi komplementaritou a efektivitou a co nejlepším čerpání zdrojů a co nejpozitivnějším dopadem. Myslím si, že naše spolupráce je výborným příkladem, protože umožňuje využívat demokratických nástrojů na všech úrovních zprávy, stejně tak jako prosazování základních myšlenek právního státu i na lokální a regionální úrovni, protože tady se projevuje přímo tento zásadní princip regionální a lokální úroveň potřebuje posílit své kořeny eh, v tomto eh, principu a to se projevuje v konkrétních akcích v terénu, kdy se snažíme prosazovat trvale udržitelný rozvoj. E, máme tady určitý rámec daný Evropskou unii a jejími, komi, e, jejími jednotlivými institucemi a v tomto rámci se snažíme také fungovat jako výbor regionu, jako strážce subsidiarity. Politika soudržnosti eh, je založená na mechanismu přímé účasti regionální a lokální úrovně a to je jeden z největších nástrojů výboru eh, což se projevuje v naprosto konkrétních akte, akcích viditelných pro občany. Naše politika v terénu se eh, projevuje nejvíce eh, v čelení sociálních výzev. Eh, snažíme se prosazovat kulturu decentralizace a subsidiarity a eh, snažíme se pracovat podle toho, na čem je založena naše legitimita, to je demokracie a právo. Eh, my jsme dosáhli vynikajících výsledků a disponujeme nástroji, které nám umožňují prosazovat eh, tyto naše cíle eh, vysíláme pozitivní zprávy pro prosazování evropské demokracie, co se týče angažovanosti našich občanů. Úroveň účasti voličů v evropských volbách byla zhruba 51% pro veškeré státy Evropské unie eh, proti 43% v roce 2014. Rád bych řekl, že já osobně se domnívám, že prostě když se radujeme z těch 51%, nemůžeme zapomínat na těch 49%, kteří k volbám nepřišli. Eh, někdy máme tedy také volby na regionální, místní a státní úrovni, jako je to případ Belgie. A to se projevilo jako velice pozitivní prvek na nejrůznějších úrovních zprávy. My si uvědomujeme skutečnost, že angažovanost občanů a jejich důvěra v instituce by se nikdy neměla považovat za samozřejmou a definitivní definitivní a proto veškeré úrovně zprávy musí zůstat otevřené, transparentní, transparentní a co nejkreativnější a musí povzbuzovat angažovanost občanů a povzbuzovat je k občanským aktivitám. V roce 92 E, jsme přispěli k tomuto vývoji založením výboru regionů a e, důvodem naší existence je přiblížit Evropu občanům, protože Evropa to je to jsou přeci především občané. Naše instituce vždy stála po boku starostů a zástupců regionální starosprávy, kteří každodenně prosazují politiku přímo pro občany a kteří eh, pracují na zcela zásadních politikách, eh, pro které je výrazem politika soudržnosti, když se snažíme uskutečňovat trvale udržitelný rozvoj. Eh, máme tedy velkou evropskou angažovanost i na lokální úrovni. Tady jsme hovořili o cílech, trvale udržitelných cílech tisíciletí OSN. Diskutovali jsme o politice integrace, které se nacházejí v příslušném dokumentu. A mezinárodní organizace jakož i členské státy a místní a regionální úroveň musí konat. Rovněž mladé demokracie <coughs> ve, na východním Balkánu a státy na východní Evropě musí eh, s námi spolupracovat, abychom vytvářeli mosty porozumění mezi evropskými institucemi a našimi sousedy. Je třeba doprovázet reformy související s bojem proti korupci, Eh, což se musí projevit ve zlepšení fungování zprávy a lepším prosazováním cílu trvale udržitelného rozvoje. To jsou nezbytné podmínky pro svobodu. My eh, vidíme vynikající práci, kterou koná kongres v tomto směru, jak důležité je to pro lokální i regionální představitele. Pravidelně si vyměňujeme zkušenosti ve velice otevřených debatách mezi našimi gremy. Drazí kolegové, na našem plenárním zasedání nyní po Eh, poledni, tedy ve 14 hodin, organizujeme seminář v sídle naší instituce. Všichni a všechny vás velice srdečně zveme a teď mám to veliké potěšení předat slova mému kolegovi, prezidentovi Kongresu místních a regionálních orgánů Andrsu Knapovi. Drahý Andreasi, máš slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, za hezké přivítání. Jsem velice rád, že zde je tolik eh, členů výboru regionu i členů Rady Evropy a že společně můžeme toto 25. výročí oslavit. Jsem velice hrdý na to, že tak můžeme činit společně. Abych tak řekl o něco osobně, jakožto člen předsednictva a předseda kongresu, jsem velice hrdý na to, že naše dvě instituce se dnes setkaly, aby společně tuto oslavu uspořádali. Není náhodou, že Kongres místních a regionálních samozpráv a výbor regionu toto výročí dnes slaví společně. Je to proto, že e, existuje určitá komplementarita mezi našimi institucemi. Máme intenzivní spolupráci, kterou neustále zlepšujeme za celá ta léta. E, pokud je tedy našim institucím stejně let, 25 let, tak e, ani to není úplně náhoda. Odpovídá to tomu, kdy se zrodilo povědomí, jak jste řekl vy, pane předsedo, povědomí o významu, o roli místních samozpráv v Evropě. Původně vlády, původně si vlády představovaly spolupráci v Evropě pouze na bázi mezivládní, ale velice rychle se ukázalo, že je potřeba do procesu evropské spolupráce začlenit i místní úroveň. V rámci Rady Evropy a jejího parlamentního schromáždění se tehdejší politické špičky eh, dohodly, že budou podporovat eh, tuto eh, regionální dimenzi. Už v roce 1953 vytvořilo parlamentní schromáždění o obecních a regionálních záležitostech a 12. ledna 1957 proběhlo první zasedání konference místních orgánů Eh, předsedal tomu tehdy eh, francouzský premiér, předseda francouzského národního schromáždění pan Demans. Ale byl to teprve až summit šéfů vlád, kteří se setkali ve Vídni v roce 1993 eh, a kteří schválili vytvoření konzultačního orgánu, který by skutečně zastupoval místní a regionální orgány v Evropě. Mezi tím prvním zasedání v roce 1957 a přijetí v roce 1994 radou ministrů Rady Evropy eh, stanoviska o vytvoření tohoto kongresu. Došlo k sáhodlouhému procesu, který cílil na organizace na místní úrovni. A velice podobně bylo to díky tlaku regionálních orgánů v Evropě, v celé Evropské unii, že e, tyto orgány mají e, větší hlas v konzultačním procesu a podle Maastrichtské dohody byl zřízen výbor regionu a ten je zastoupen vlastně prostřednictvím ministrů e, místních vlád i v radě. Slavíme 25. výročí. Rada Evropy aktuálně také slaví 70 let své existence. A teď, tedy o 70 let později, je role místních a regionálních samozpráv v rámci institucionální ehm, struktury v Evropské unii zásadnější než kdy jindy. Význam místní demokracie v našich státech, to je eh, mimo, vší pochyb, mimo veškerou pochybnost, protože umožňuje všem občanům cítit se ehm, integrováni do celého procesu, umožňují jim sdílet naše hodnoty a víru v naše instituce. snaha získat lidi pro eh, naši věc, která začala před několika desetiletími, vedla k jednoznačným výsledkům. To dokládá naše schromáždění. Dokládáte to vy, jak výbor regionu, tak my, tedy náš kongres. Jeden důležitý krok vpřed bylo přijetí eh, obligatorního textu eh, charty místních vlád, což teď ratifikovalo všech 47 států Rady Evropy. V úvodních ustanoveních zde národní vlády definují místní demokracii jako jeden ze základních pilířů jakéhokoliv demokratického režimu. Ale stále eh, musíme učinit určité další kroky, než si lidé plně uvědomí, jak klíčovou roli eh, místně volení zástupci v našich demokracii hrají. V rámci monitorování situace místních demokracií náš kongres pozoruje tu a tam určité znaky toho, že centrální zpráva se uchyluje k určité formě recentralizace nebo k tomu, že nekonzultuje s místními orgány a nebo že místním orgánům nedává prostředky, jaké potřebují pro plnění své funkce. Proto je potřeba pokračovat v boji. Pokračovat v tom, abychom důrazně obhajovali regionální a místní samozprávy a všechny, které zastupují. Je to právě tento boj, který nás spojuje. Sdílíme stejné výzvy. Musíme prosazovat místní demokracii a e, veřejnou politiku v Evropě. Bojujeme pod stejnou standardou, i když naše operační kapacity shodné nejsou máme eh, Evropská unie má nové prostředky, Rada Evropy má také své prostředky, ale ty jsou mnohem umírněnější. V rámci našeho kongresu je naším úkolem budovat eh, lokální demokracii od spoda nahoru. Můžeme organizovat mise v terénu. A vy naopak máte za úkol radit členským státům a institucím Evropské unie. Jsou to dvě naprosto odlišné, ale neméně důležité role. Každý z nás tím pádem má svůj segment na eh, tom pomyslném trhu, každý máme své vlastní prostředky, ale cíl máme stejný. To, čemu vlády říkají subsidiarita, já tomu říkám sdílená demokracie. Toto sdílení rolí a úkolů mezi centrálními vládami a různými zprostředkovatelskými oblastmi, to je něco, čím se zabýváme každý den. A bude právě toto, to, právě toto bude rozhodující pro demokratickou budoucnost Evropy. Vidíme, že dnes máme e, vůči kohezi na našem kontinentě celou řadu hrozeb. Dobře je znáte a představují největší výzvu, které Evropa čelila od konce druhé světové války. A od vývoje, od rozvoje multilateralismu. Rok 2018 a konkrétní jeho indikátory z Eurobarometru jsou varující. Pouze 36 až 38 občanů stále věří svým národním vládám a parlamentům. Místním samozprávám věří více než 50 lidí. A právě v tomto kontextu, v tom kontextu disrupce, Nastal čas, kdy občané eh, již nedůvěřují veřejným institucím, ale zdá se, že místní samozprávy jsou pro ně stále kotvou, kterou je potřeba využít k postavení naší občanské společnosti na ještě pevnější nohy. Jsme přesvědčeni o tom, že problémy a výzvy, kterým dnes čelíme, již nemohou být řešeny pouze na jedné úrovni. Jasněji a jasněji se ukazuje, že je potřeba konsultovat spolupracovat a doplňovat se. A že je potřeba zajistit určité kontinuum mezi jednotlivými úrovněmi zprávy věcí veřejných. Demokracie musí být sdílena mezi jednotlivými eh, úrovněmi vládnutí. Je nemyslitelné, že bychom místní zastupitelstva neuznali jako zásadní pilíř našeho demokratického systému. Starostové, primátoři, místní zástupci, místně volení funkcionáři jsou ti, kteří zastupují státní orgány, ale zároveň jsou nejblíže občanům. A my říkáme vládám, využijte eh, toto blízké napojení místních zástupců. Využijte důvěru, jakou ve svých komunitách mají, využijte jejich síť a posilte tak demokracii. Prostřednictvím těchto zkušeností a e, vzhledem k tomu, jak jsou e, naše instituce, jak, jak, jakou zastou, jaké zastoupení naše instituce mají v tomto ohledu, Eh, jsou naše instituce již 25 let neodmyslitelnou součástí evropské, ev, evropských struktur. Toto výročí je pro nás skvělou příležitostí k tomu, abychom si zopakovali, že i my, stejně tak jako národní vlády, jsme spolu zodpovědní za pokračování v projektu demokratické otevřené Evropy, která bude naslouchat svým občanům. Děkuji vám mnohokrát za příležitost moci zde dnes toto naše významné výročí s vámi oslavit. Děkuji vám za pozornost. Merci beaucoup pour ce... Děkujeme. Děkujeme za tento váš příspěvek a já bych zároveň pozdravil pana Andrease, generálního tajemníka, který společně s naším generálním tajemníkem mm, udělali obrovský kus práce, pokud jde o toto přemoštění mezi Radou Evropy a Evropskou unii. Je to vztah, který je dlouhodobý, má dlouholetou historii a věříme, že bude řešit mnoho výzev v budoucnosti, které před námi stojí. No a nyní to budou vystoupení ze strany našich členů, jednak kongresu, místního, a regionálního orgánu našeho výboru. My jsme to trošku promíchali, to pořadí, tak aby to bylo takové vyrovnané, protože v Evropě chceme, aby vždy bylo rovné zastoupení já si myslím, že i pokud jde o genderové zastoupení, bude tak víceméně rovnoměrné. Eleni Lukajdu bude první, eh, která vystoupí. Prosím, dávám vám slovo. Děkuji za slovo. Drahý Andersi, drahý Karle Heinzi, je pro mě potěšením a privilegiem vystoupit za všechny členy EPP skupiny Evropského výboru regionu. Nejenom proto, že ty, Anders, jsi naším dlouhodobým přítelem, ale zároveň proto, že jsi vysoce zaangažovaným členem EPP rodiny posledních více než 25 let. Výbor regionu, jakož i kongres pracují v zájmu našich lidí pro naše občany a snaží se posílit základy společných cílů, ideí demokratického, férového, transparentního prostředí, kvalitní Evropy, která začíná v našich městech, vesnicích, regionech. Právě proto je naší společnou povinností naslouchat našim lidem na lokální a regionální úrovni a vyslyšet její hlas eh, a protavit ho eh, do celoevropské rozpravy. Společně můžeme vytvořit Evropu, která chrání naše občany a která mm, jejich životy zlepšuje. Já věřím, že dnešní výročí je právě takovou příležitostí pro nás, pro všechny zamyslet se nad budoucností Evropy. Na závěr bych ráda řekla, že v letošním roce nejenom slavíme 25. výročí e, existence e, výboru regionu a kongresu, ale je to zároveň rok zásadních rozhodnutí, které bude definovat budoucnost Evropy a tudíž naši Evropu naši budoucnost. EPP se bude snažit společně udělat z Evropy silnější místo v tomto turbulentním období, tak aby byla orientována do budoucna a plnila očekávání našich občanů. Děkuji. Děkujeme. A nyní náš kolega kongresu, říkám náš, protože já jsem rovněž členem i kongresu, takže pan Veriňov má slovo. Vážení páni prezidenti, předsedové, vážené kolegyně, vážení kolegové, srdečně blahopřeji k našemu společnému jubileu. Děkuji srdečně obou oběma předsedům za tu iniciativu, abychom společně oslavili toto výročí. Eh, podařilo se nám mnoha věcí dosáhnout, zůstává před námi řada výzev, o tom už se tady hovořilo, populismus, dochází k novým tendencím centralizace a proti tomu my chceme spíše decentralizovat, ale existuje centralizace nebo snaha po ní buď politicky a nebo finančně motivovaná. Existuje před námi tedy významná agenda a my, zástupci lokální a regionální úrovně, máme velkou příležitost, protože díky naší blízkosti k občanům a občankám máme hm, příležitost aplikovat, prosazovat demokracii Zejména tam, když na centrální úrovni jakoby ta demokracie mizela. Proto je naše role tak důležitá pro posílení demokracie. Musíme pracovat na řadě věcí. E, právě pro nás je významné e, pracovat na digitalizaci, jak pracovat e, v tomto věku sociálních sítí v digitalizovaném světě důležité, aby eh, se skutečně žila účast občanů eh, na našich aktivitách abychom mohli společně prosazovat naše cíle. My jako EPP v kongresu budeme mít radost, když budeme v naší spolupráci pokračovat. Jsme k tomu rádi ochotni a ještě jednou srdečné blahopřání eh, pro naše výročí. Děkuji mnohokrát a slovo má teď naše kolegyně Birgit Hone. Vážení pánové předsedové, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se připojila k blahopřání 25 let výboru regionu a kongresu místních zastupitelstv. To je 25 letý aktivní podíl měst a obcí na vývoji naší unie. Na, ale jde to i nad rámec soudržnosti Evropy Eh, má spolková země aktivně spolupůsobí v obou institucích a my vítáme synergie mezi výborem regionu a kongresem. To povede k posílení lokální a, demokra- a regionální demokracie v Evropě. Dovolte však, abychom využili eh, tohoto jubilea, abychom pohledli na těch budoucích 25 let. Za prvé, úspěšná politika soudržnosti se musí stát základem pro další úspěšné srůstání Evropské unie. Za druhé, ambiciozní ochrana klimatu s trvale udržitelnou, <clears throat> tedy s politikou trvale udržitelného průmyslu, žádají Eh, také spolupůsobení regionu a lokální úrovně. Za třetí, eh, výbor regionu je předpokladem pro soudržnost naší společnosti a slouží jako základna pro úspěšné demokratické společnosti. Za čtvrté, výbor regionu, který bude ještě pevně ji zakotven v legislativním procesu Evropské unie, je významný významný. Kolegyně a kolegové, výbor nás jako zástupci eh, místní a regionální úrovně přivádí do Evropy, ale my to zase musíme přivést a evropská rozhodování zpět na naši úroveň místní a regionální. Na druhé straně já velice vítám ten záměr, aby dialog občanů a s občany se stal permanentní strukturou. To by velice prospělo naší lokální a regionální demokracii, jejímu napojení na evropskou úroveň. Děkuji vám mnohokrát za vaši pozornost. Merci beaucoup. Děkujeme. Pietro Fasino má slovo jako další. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych eh, pozdravit pana Lamberce, pana Knapa a děkuji za tuto iniciativu. A zdravím také všechny zástupce Socialistického kongresu místních zástupců. Pokud se chce nějaký občan obrátit na instituce kvůli čemukoliv, tak jde za starostou nebo za místní samozprávu. Místní samozpráva to je ta první linie vztahu mezi institucemi a občany rodina, která má malé děti a chce nějakou, eh, nějakou chůvu, jde za eh, starostou. Kdo chce žít ve zdravém prostředí, žádá toto prostředí od městské samozprávy. Kdo provozuje nějakou obchodní činnost a chce si vyřídit papíry, chce je od místní samozprávy. Někdo, kdo si chce zajistit mobilitu, což je stále větší výzva pro naši společnost, nebo kdo chce adekvátní infrastrukturu, chce ji od eh, místních samozpráv. Není to pouze téma eh, Eh, neexistuje žádné téma našich životů, které by nepřešlo přes stůl místních úředníků. I integrace probíhá na lokální úrovni. Představme si, že by někdo, když něco chce, se nemohl obrátit na místní samozprávu. Třeba někdo, kdo by se chtěl cítit bezpečný, že by se nemohl obrátit na policii. Konec konců dnes starostové a místní samozpráva jsou garantem bezpečnosti našich občanů. A proto musíme eh, tvrdat, trvat na tom, že místní samozpráva musí mít takové podmínky, které budou odpovídat jejím úkolům vůči našim, eh, našim občanům. Důležitým pilířem naší demokracie je dnes vztah mezi občany a jejich zástupci, jejich politiky. Potřebujeme mít vyzrálou politiku, politiku, na kterou bude možné se spolehnout. Nesmí to být nějaký antagonistický vztah. A místní samozpráva je v tomto ohledu velice důležitým mostem pro obnovení důvěry, pro obnovení spolupráce. Místní demokracie musí být i silná. Jen tak bude silná naše demokracie celková. Proto je tak důležitý náš kongres místních samozpráv, proto je tak důležitý výbor regionu, proto je tak důležité slavit jejich 25. výročí a vše dobré do dalších 25 let. Merci beaucoup. Děkujeme. Antony Buchanan je dalším řečníkem. Děkuji, děkuji za slovo. Pane předsedo, a blahopřeji oběma organizacím. Já zastupuji Vešsen um, radu v, ve Skotsku, blahopřeji oběma organizacím a já jsem rovněž členem, podobně jako předřečníci, i výboru regionu, i kongresu, asi jediný v celém Skotsku. Měl jsem možnost vidět mnoho podobností, ale zároveň rozlišnosti obou těchto organizací díky mému působení v obou organizacích. A já jim ještě, špič, škotští kolegové, máme zastoupení, například pan McGregor byl zpravodajem v, pro kongres, kde mapoval záležitosti místních samozpráv. Další kolega připravil zprávu ohledně fiskální autonomii kongresu a já osobně jsem rovněž byl zpravodajem zde ve výboru regionu v oblasti zemědělství a růstu v oblasti námořní problematiky. Zastupoval jsem kongres i na um, půdě OSN ohledně otevřené demokracie a samozprávě a zároveň ohledně menšin. Z tohoto pohledu mohu říci a právě z tohoto důvodu um, si myslím, že Brexit by měl nastat. V podstatě budeme sice nezávislým členem, ale budeme spolupracovat na úrovni kongresu nadále a budeme mít i kontaktní skupinu pro výbor regionu, která bude vytvořena po Brexitu, tak aby jsme pomohli našim místním samozprávám a spolupracovali s protěžky na úrovni výboru regionu, ale i celé Evropy i pro Brexitu. Děkujeme. Panu Kolc má slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedu. Oběma předsedům děkuji samozřejmě Demokracie trpí, je nemocná, nejenom u nás, ale v celém světě vidíme zde populistické eh, a hnutí, extrémní levici, extrémní pravici, to všechno bohužel narůstá. Tato situace vyžaduje několikanásobné řešení, několikrát jsme o tom eh, hovořili, ovšem já jsem politik, já jsem přesvědčen o tom, že my samozřejmě musíme přesvědčit naše občany o demokracii právě na, na, na místní úrovni, lokální úrovni. Demokracie je obrovský výdobytek, kvůli kterému stojí za to se mobilizovat. Nejde pouze o demokracii ze zhora, ale z dola nahoru a o tom chci hovořit. Je to ta moc té proximity, blízkosti. Právě proto jsou komunity tak důležité. Musíme bojovat pro, pod, za podporu místních komunit. Ehm, potřebujeme právě proto eh, různé doprovodné aktivity a činnosti obou těchto regionů, kterých 25. výročí slavíme, jedna kongresu je jedna výboru regionu ty, tyto mandáty na, náro, na lokální úrovni jsou těmi nejnižšími mandáty, ale zároveň to znamená nejbližší přímý kontakt s našimi občany, možnost ovlivnit rozvoj na místní úrovni, budoucnost těchto regionů. Tady je demokracie nejživější, kde se, zde se mohou občané přímo zapojit do řešení budoucnosti. A my to neustále opakujeme našim vládám, které často bohužel chtějí přistoupit opět pouze k centralizujícím ideám. Ovšem já jsem um, eh, liberálním demokratem, který je součástí právě, eh, nebo pracuje pro kongres právě na lokální úrovni, na regionální úrovni po mnoho posledních let. Musíme vyhrnout do kávy, musíme umožnit, aby obě dvě organizace nadále spolupracovaly, aby tato autonomita byla zachována a abychom eh, bojovali za decentralizaci a posílili naši práci mm, a zároveň dosáhli stanovených závazků v obou organizacích. Děkujeme, říká pan předsedající. David Simons má slovo jako další. Děkuji za slovo, pane předsedo. Místní práva má zájem na efektivitě. To je jasné, to my jsme členové, nebo o tom už hovořili, členové obou těchto organizací a za EKR skupinu. Já bych rád Eh, se s vámi podělilo takové pozitivní, eh, pozitivní pohled na toto 25. výročí. Všichni jsme si vědomí eh, toho, že demokracie mm, a právní stát mm, má zásadní význam pro, pro svět, ve kterém žijeme. Výbor, pro, výbor regionu představuje mnoho pilířů demokracie a kongres zároveň představuje určitou záruku právního státu. Já bych rád poukázal na benefity, které jsme získali ze schopnosti obou těchto institucí sdílet osvědčenou praxi, protože i přesto, že hrajeme různé role, možnosti pro volené zástupce a úředníky vzdílet eh, eh, jednotlivé, eh, jednotlivá řešení, osvědčenou praxi v přičelení problémům je tou nejdůležitější hodnotou, kterou vidíme a nejenom zde v Evropské unii, ale obecně v celé Evropě. Evropě. Na závěr dva důležité body, o kterých by se rád zmínil. Jednak je to politické, stávající politické klima, kde musíme udržovat eh, respektování pravdy a eh, řádného eh, právního postupu v našich aktivitách. Vidíme to i u nás ve Velké Británii. Musíme udržet náš závazek v tomto ohledu a my, mainstreamoví politici, musíme překonat rozdíly, které, nebo problémy, které nás rotily a musíme eh, jednat ve jménu našich lidí, našich eh, mm, voličů, tak abychom zastupovali jejich zájmy, jejich kvalitní život a skutečně mm, tvrdě pracovali na dosažení eh, jejich očekávání. Musíme jasně vidět, jaké jsou naše priority priority a mnoho kolegů jistě má obavy ohledně situace i ve východní Evropě v současné době, pokud eh, jde o, o například pozorovat, pozorování voleb a já bych proto pozorovací mise a já bych za EKR prosil, aby jsme pokračovali v tomto úsilí, protože si myslím, že je to ve jménu dobrá rozvoje demokracie ve všech zemích, které to požadují. Paní Vačerko Trivko má slovo jako další. Vážení pane předsedo Lamberte, paní Neknape, pa, eh, dámy a pánové, Vítáte vás від jméně politické групи evropských konzervatorů a reformistů. Dear President Lambers, dear President Knappe. Vážený pane Lamberci, vážený pane Knappe, dámy a pánové, u tohoto 25. výročí Kongresu místních a regionálních eh, orgánů, jakož i výboru regionu, bych ráda vystoupila za mm, EK, za skupinu EKR. Jakožto jedna ze zakladajících členek naše politické skupiny bych ráda zúraznila, že za politickou svobodu a sociální spravedlnost eh, neustále bojujeme. Je to mm, neodděl, je to neoddělitelná součást politické svobody, politických projevů. Kongres jakož i výbor regionu jsou strategickými partnery, kteří mohou efektivně poukazovat na eh, společný pohled na společné problémy a předkládat tyto plány vyšším orgánům Zastupujeme zde různé země, různé organizace, ale zároveň představujeme sjednocený hlad místních a regionálních orgánů v Radě Evropy. A náš hlas zní jasně v Evropské unii, jakože za hranicemi EU. Ovšem, jakožto zástupkyně Ukrajiny bych ráda poukázala na nedávné události, ke kterým došlo v PASA v tento týden došlo k stažení deklarovaných standardů a hodnot Rady Evropy v důsledku obrovského tlaku a vydírání ze strany Ruské federace. Je nesmírně symbolické to, že ukrajinština zde zazněla. Dneska toto je pro nás veliká naděje do budoucna. Musíme stát sjednoceni v boji za demokracii, svobodu a principy eh, Evropské charty pro místní a regionální samozprávy. Toto nesmí být spochybněno za žádných okolností. Děkuji vám. Merci beaucoup. Děkujeme, říká pan předsedající. A nyní dávám slovo paní Michále Bogal. Thank you. I... Děkuji. Dovolte, abych poblahopřála výboru regionu a kongresu místních a regionálních orgánů Rady Evropy za jejich výročí. Během těchto 25 let se obě instituce staly zásadním nástrojem pro obhajobu a zlepšování lokální a regionální demokracie v Evropě. Katalánská vláda bude vždy obhajovat eh, tu významnou roli místních a regionálních orgánů být eh, co nejblíže občanům. To je jediný způsob, jak zlepšit eh, život lidí, protože my chceme transferovat eh, kompetence jak na evropskou, tak na místní a regionální úroveň. Budeme spolupracovat s výborem regionu i kongresem Rady Evropy, abychom posilovali náš projekt a abychom posílili eh, naše kořeny v Evropě. Děkuji vám. Děkuji. A nyní má slovo Pan Petr Florian Schütz. Vážení páni předsedové, milé kolegyně, milí kolegové, dnes je krásný den, dnes slavíme jubileum, slavíme výročí opravdové Evropy. Skutečná Evropa se koná v regionech, na místní úrovni. Opravdová Evropa je Evropa lidských práv. Je to spojení mezi těmito sourozenci, výborem regionu a kongresem. Obhajují hodnoty, jako jsou lidská práva, bezpečnost, zásady právního státu a myslím si, že na to můžeme hrdí a také jsme to v minulých 25 letech úspěšně dokázali. Jsem si naprosto jist, že to budeme prokazovat i v dalších 25 letech. Moje město Vídeň eh, je Eh, sídlem mm, eh, našeho kongresu a proto eh, je Vídeň tak důležitá. Vídeň posiluje občany, posiluje místní regionální úroveň. Děkuji. Děkuji a teď dávám slovo našemu kolegovi Kalabrikovi. Děkuji vám. Vážení páni prezidenti, dovolte, abych speciálně poděkoval za veškerou práci, protože tady roste role výboru regiony, roste jeho vliv, roste jeho příspěvek pro viditelnost regionu a pro společná rozhodování v Evropské unii. A chci vyzdvihnout skutečnost, že radnice a regiony jsou instituce, ně, v něž mají občané největší důvěru. A proto je důležité, aby všechny evropské instituce naslouchaly našemu výboru stále více. Jsme výrazem blízkosti pro evropský projekt občanům a tento dialog mezi občany a s občany se musí stát konstantní záležitostí. Měli bychom dělat v rámci hodnot, které sdílíme. Právní stát, demokracie, subsidiarita. Význam regionu je obrovský, protože, v jiných, protože pro mnoho případů jsme zásadním prvkem pro prosazování evropské politiky, rozhodování na evropské rozhodování, zejména v sociální oblasti. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji a jako poslední řečník má slovo Mike Antony. Pane předsedo, eh, to 70. a 25. výročí, to jsou skutečně eh, skvělá výročí důležitých eh, věcí, které se staly v Evropě po druhé světové válce. Jedná se o velice důležitý příspěvek k míru v Evropě. Já jsem měl obrovskou čest posledních několik let být součástí toho angažmá s Ukrajinou, tak jak ona prochází vlastním demokratizačním procesem společně s ostatními kolegy eh, z jiných stran ve výboru regionu. My jsme byli u toho na Majdanu, když nastala ukrajinská revoluce a byli jsme s Ukrajinci i později, eh, když jsme s nimi mohli spolupracovat prostřednictvím jejich měst a místních samozpráv a místních samozpráv v Evropě, které eh, se s Ukrajinou skontaktovali v rámci našeho procesu spolupráce. Viděli jsme hodnotu celé čele této akční skupiny výboru regionu. Eh, z první ruky rád bych reflektoval to, co eh, říkali předřečníci, nedávné rozhodnutí parlamentního schromáždění Rady Evropy umožnit návrat delegátům Ruské federace, včetně delegátů z okupovaného Krymu, ve stejnou dobu, kdy stále čteme o sestřelení letadla MH17, o okupaci Krymu, o invazi na východní Ukrajinu a o podkopávání demokracie prostřednictvím nejrůznějších kroků, které všechny pocházejí z dílin Ruské federace, to samo o sobě představuje podkopávání morálního statusu eh, Rady Evropy a podkopává to veškerou tu skvělou práci, práci, kterou tady celá léta odvádíme. A myslím si, že je ostudou tohoto výročí, že k něčemu takovému vůbec došlo. Já vím, že e, toto nejsou názory, které by reprezentovaly i výbor regionu. E, my chceme dále spolupracovat s ukrajinským lidem v rámci jejich demokratické transformace. Děkuji. Děkuji mnohokrát všem řečníkům a teď vyzvu Andrea Seknape, aby krátce komentoval, eh, jako učinil jakýsi závěr k tomu, co vy jste všechno řekli. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Celá řada témat, která zazněla během debaty, představují velice silný závazek, co se týká charty eh, samozprávy, kterou ratifikovalo všech 47 členských států Rady Evropy, to znamená také všechny členské státy EU. Ta charta je naprosto jasná. Hovoří o potřebě formalizovat konzultační procesy mezi centrální vládou a místními samozprávami, a to ve všech věcech, které se jich týkají. Nejde pouze o otázky, které se jich týkají hospodářsky vzato, jsou to také otázky, které se týkají jejich příležitostí plnit své úkoly a e, plnit své poslání vůči občanům. To jsou ty otázky, které řešíme. V rámci naší monitorovací činnosti vidíme, že toto téma je stále důležitější. Bohužel se ta situace zhoršuje. E, národní vlády častěji a častěji podnikají rozhodnutí, i když dobře vědí, že porušují to, co sami spolu podepsali, co se týká regionální a místní demokracie. A to je naprosto důležité, eh, naprosto zásadní, tedy aby i výbor regionu, když hovoří o eh, spolupráci s centrální vládou, zmiňoval ve svých debatách tuto chartu. Vím, že ve výboru regionu se to děje. Toto je jedna věc, kde bychom měli jít ruku v ruce společně za stejným cílem. Tedy musíme vytvořit eh, takovou, takové prostředí, kdy členské státy budou dodržovat chartu, kterou sami podepsali. A jak tady zaznělo, máme celou řadu dalších společných zájmů. Máme demografickou situaci v Evropě, máme situaci v oblasti migrace. A podíváme-li se na demografickou situaci, vidíme před sebou starší a starší Evropu se vším, co to sebou přináší. Na jednu stranu je to tady pozitivní, že žijeme déle, že jsme bohatší, že jsme zdravější, ale znamená to také větší tlak na místní a regionální samozprávu, která je velice často odpovědná za um, jednotlivé úkoly v této oblasti. Další věci, které jsou velice důležité jak pro výbor regionu, tak pro náš kongres, je například eh, rostoucí problematika korupce. A to je v podstatě takový jed v naší společnosti. Vytváří to nedůvěru mezi eh, občany a volenými lídry na všech úrovních. Je potřeba zintenzivnit boj proti korupci v obou našich organizacích. Chci rovněž zmínit situaci eh, která se týká hrozeb, výhružek vůči voleným zástupcům v celé Evropě. A nejedná se pouze o výhrušky ze strany občanů proti politickým vůdcům, jedná se také o výhrušky ze strany eh, různých kriminálních gengů a jsou to výhrušky i od jiných politiků. Je naprosto nepřijatelné, že by lidé nechtěli být voleni jenom proto, že jim někdo vyhrožuje takovým způsobem, že jim v podstatě vytváří prostředí, ve kterém nemohou pracovat. Takže i to je oblast, ve které musíme prohloubit spolupráci a diskuse mezi našimi institucemi. Rovněž si myslím, že genderová otázka je otázka, kterou můžeme sdílet, protože máme velice jasná pravidla v Radě Evropy, co se týče méně zastoupeného pohlaví. Chceme dosáhnout rovného zastoupení obou pohlaví. A za ta léta jsme zjistili, že to naši organizaci posílilo a zvýšilo to kvalitu e, naší práce. V důsledku, toto je tedy pří, v přímém důsledku těchto, těchto pravidel. E, na závěr mi dovolte říci, že e, ze strany kongresu jsme naprosto otevření, těšíme se na příštích 25 let e, ještě hlubší spolupráce mezi našimi oběma institucemi. Vnímáme potenciál pro možné synergie, vidíme, že se vzájemně doplňujeme. A pane předsedo, chci vás ujistit, že za Radu Evropy jsme připraveni v této práci pokračovat, jsme připraveni tu práci finalizovat. Nejsme spokojeni se situací v Radě Evropy, co se týká eh, co se týká toho zastoupení a co se týká těch přijatých rozhodnutí. Já mám mnoho kolegů, kteří to vidí úplně stejně, totiž toto rozhodnutí podkopává autoritu naší instituce, která má tři hlavní cíle. Demokracii, právní stát a A já vás mohu ujistit, že v rámci kongresu budeme i nadále diskutovat budeme diskutovat s našimi partnery jak v Rusku, tak na Ukrajině, tak v jiných zemích. A budeme jim říkat, že ta aktuální situace je pro nás nepřijatelná. Děkuji mnohokrát za tento závěr, eh, který potvrdil další cestu naší spolupráce. Budeme pokračovat z našich společné reflexy eh, v rámci našeho jubilea od dvou hodin v budově v sídle výboru regionu v sále číslo 52. Budeme hovořit o decentralizaci v Evropě, ale předtím, myslím, eh, musíme načerpat trochu síly a moc vás prosím, abyste se odebrali do sedmého patra do Atria poměrně rychle a Samozřejmě e, e, o to více e, musíme, budeme spolu hovořit, ale o to méně asi jíst, no musíme to prostě stihnout. Děkuji vám mnohokrát za vaši účast na plenární zasedání. Doufám, že se všichni uvidíme odpoledne, ale pakli, že ne, těm, co nepřijdou, přeji nádherné prázdniny a přeji, abychom se v plné síle sešli, abychom splnili naše úkoly v mandátu. Sejdeme se potom v říjnu říjnu a v prosinci na plenárních zasedáních a doufejme, že v létě se všechny evropské problémy vyřeší sami od sebe. Děkuji vám mnohokrát.